Dobrý den, tak já navrhuji, abychom zahájili. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale zdá se, že politický život Evropy se netočí jenom kolem rozpočtového výboru překvapivě, takže Mm, proběhla řada schůzek a schůzí, včetně setkání z tisku, kde tedy byla řeč o těchto aktualitách. Takže se pokusím postupovat rychle, protože se jedná o týden, v němž v Belgii jsou eh, ve školách eh, volné dny. A pro školáky, jako jsme my, eh, Evropská my jsme všichni tady v evropské škole eh, jako studenti nebo jako profesoři a jakkoliv je evropská eh, evropské aktuality jsou důležité, pak eh, náš dnešní program přece jenom Eh, má málo času, máme na to jenom půl dne, tak se je pokusíme co nejlépe využít před schůzí koordinátorů, která proběhne následně. Viděli jste eh, pořad jednání, pokud nemáte žádné připomínky k tomuto programu, tak jej můžeme považovat za schválený. A teď tady mi říkají, že z důvodů, které nevíme, jestli jsou osobní, eh, politické nebo eh, vulkanické, paní Anderson nebude eh, tady mezi námi a tak navrhuji, abychom přesunuli bod 12 na příští zasedání. A s tím tedy jinak považuji program za schválený. Co se týče sdělení předsedy, máte na Kobu News eh, jazyky, které dnes lze používat a také máte krátkou zprávu o práci neformální skupiny o mezinárodních finančních institucích. A já bych rád zdůraznil dva body. První je to, co se stalo tento víkend. To znamená uh, zásadní veliká ekonomická finanční rozhodnutí, která rada musela přijmout a o nichž Rada ministrů uh, hospodářství a financí um, přijala um, prováděcí systém a Evropská komise na tom nadále pracuje a transformuje vlastně celý ten politický aparát nebo systém a transformuje ji v právní a finanční nástroji. Takže my dnes to nemůžeme zatím komentovat, tím spíš, že náš rozpočtový výbor není vlastně ten bezprostředně dotčený v rámci Evropského parlamentu. Nicméně Eh, budeme mít za úkol seznámit se a proskoumat ponaučení z těchto událostí a rozhodnutí a podívat se potom, jak na to reagovat v politické oblasti, co se týče eh, pravomocí a kompetencí rozpočtového výboru. Konkrétně se jedná o to, že tento plán finanční spolupráce obsahuje zvlášť Eh, jednu eh, vlastnost na základě článku 122 Lisabonské smlouvy, podle níž komise jménem Evropské unie, pokud chce vypůjčit na finančních trzích více než 60 miliard eur, aby to půjčila tedy státu, který má mimořádné eh, obtíže nezávislé na své vůli, tak to je aspekt tohoto plánu, který bude spadat do naší pravomoci. Čili za jakých podmínek, v jakém okamžiku, na jakém právním základě, to zatím nevíme, protože Evropská komise na tom zatím pracuje. Čili já nenavrhuji, abychom o tom dnes mluvili, ale eh, určitě se to dostane na pořad jednání. A to, co nastalo tento víkend, rozhodně je novým politickým aspektem, eh, který vlastně otevírá novou kapitolu v hospodářské historii Evropské unie. A samozřejmě v případě významných eh, akcí jako úprava finančních perspektiv, tam potom v příslušném okamžiku toto musíme vzít v úvahu. Takže v tomto kontextu o tom budeme e, hovořit za krátkou dobu a nejenom mezi sebou, ale také se zástupci rozpočtových eh, výborů a finančních výborů národních parlamentů, protože, jak víte, 1. června tohoto roku svoláváme eh, výroční zasedání rozpočtových výborů evropských parlamentů. A jako hlavní bod na pořadě jednání eh, je koordinace rozpočtových politik v rámci Evropské unie za účelem lepšího financování společných cílů. Společnými cíly je takzvaná Lisabonská strategie v letech 2000 a 2010 a to budou také tedy, pak to budou cíle strategie Evropy 2020, které by měly být přijety na červnové Evropské radě po vyjádření parlamentu. Eh, v rámci přípravy této schůzky s našimi partnery z národních parlamentů. Před půl rokem, jak víte, jsme objednali studii u specializované eh, firmy, eh, studii pro srovnání struktury rozpočtů národních rozpočtů a evropského rozpočtu a způsobu, jak některé evropské země, podotýkám, že studie se netýká všech 27 zemí, to by bylo příliš rozsáhlé, ale pouze asi 12 zemí, tedy zkoumá, jakým způsobem tyto státy ve svých národních rozpočtech eh, reflektují mm, evropské cíle jaksi v duchu třeba eh, Lisabonské strategie nebo Evropě 2020. Tato studie zatím je k dispozici pouze v angličtině, ale samozřejmě bude přeložená do všech jazyků v následujících dnech a to bude náš pracovní dokument pro to nadcházející setkání. Takže ehm, tolik sdělení předsedy. Bod 3, schválení zápisu ze schůze konané 7. a 8. dubna. Čili pokud nikdo nebude mít žádnou připomínku do konce této schůze, tak eh, podle eh, zvyklostí budeme považovat tento zápis za schválený. Tím se dostávám k bodu 4 na programu a to je eh, návrh zprávy Sidonie k rozpočtu pro rok 2011. Sidonie potřebuje mandát pro třístrané rozhovory, které povedeme s ostatními institucemi. Takže Sidonie, máš slovo. Thank you, chair. Um, děkuji. Pane předsedo, nejprve bych chtěla poděkovat všem těm, kteří se zapojili do vypracování dokumentu. Museli jsme pracovat pod obrovským časovým tlakem, abychom to dokončili a e, poslali ven minulý týden. Budeme tedy i nadále pokračovat eh, ve stejném duchu a eh, doufám, že eh, máte pochopení pro to, že neexistují jazykové mutace. Vzhledem k časové tísni ještě jednou děkuji všem za poskytnutí pomoci a dokumentů pro tuto rozpočtovou periodu. Proč jsme pod takovým tlakem a proč dokumenty E, přišli pozdě a proč je třeba nad, se nad tím zamyslet tak e, velmi rychle, proč na to máme tak málo času. E, mým snem, jestli to tak mohu říct, je, abychom dospěli ještě před zasedáním Korepéru, ještě před zasedáním Rady k dohodě na úrovni plenárního zasedání parlamentu. To je to, čeho bych ráda dosáhla, schody v plenárce a proto tak to spěcháme. A teď k obsahu. 25. března jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu přijali ty hlavní směry, priority pro rok 2011. Teď máme na stole návrh rozpočtu předložený Evropskou komisí. A moje zpráva je vlastně takovým komentářem k návrhu rozpočtu, tak na, jak nám ho komise předložila. To znamená, nechci opakovat znovu to, co jsme řekli v březnu, to mi nepřipadá důležité. Snažím se soustředit na to, co teď předložila komise, co nám tedy předložila 28. dubna letošního roku. Dovolte, abych zmínila některé z těch nejdůležitějších bodů, které podle mého názoru eh, opravdu mohou eh, představovat klíčové eh, body toho trialogu, rozpočtového trialogu. Tak za prvé, hodnocení Eh, návrhu rozpočtu jasně ukazuje, že eh, marže jsou obrovsky eh, nízké, malé a že prakticky nezůstává nám žádné manévrovací pole, abychom vyhověli našim potřebám a prioritám. To je třeba opravdu hned z kraje zdůraznit. A ještě než se budu zabývat obsahem, eh, tak eh, vás chci upozornit na odstavec 56, eh, kde došlo k, bohužel k takové tiskové chybě. Chybí tam slovíčko not, někde to vypadlo, takže abych se vyhnula nějakým nedorozuměním, tak dovolte, abych přečetla správně ten odstavec 56. Takže bereme na vědomí zvýšení o 2,9 nicméně ne všechna zvýšení e, jsou e, v textu obsaženy. E, ne všechny náklady jsou obsaženy, takže to slovko ne je obrovsky důležité. Jedná se o odstavec 56, tam je třeba si to doplnit. Ne všechny náklady jsou odrazeny, odraženy v textu, tak tady prostě e, to, co máme v návrhu rozpočtu, neodráží všechny náklady v nadcházejícím období. To je třeba mít na paměti. A teď už k samotnému obsahu textu. Ráda bych začala e, s takovým obecnějším e, obecnější eh, poznámkou k tomu, co se původně nazývalo strategie Evropské unie 2020, teď se to nazývá strategie Evropa 2020 a v tomto směru návrh rozpočtu komise eh, říká, že strategie je začlenována do plánu na rok 2011. Já nicméně musím říct, že tady trošičku eh, váhám, jestli je tomu opravdu tak. My tady hovoříme o tom, že některé stávající programy zůstanou, E, na stole, ale já v tom návrhu rozpočtu skutečně nevidím, zdali pro tyto vlajkové lodě máme více e, prostředků. Myslím teď vlakové, e, vlajkové lodě té naší strategie. A uvedu příklad, zdaleka ne jediný. Týká se to programu pro mládež. Teď se to jmenuje celé nově Youth on Move, mládí v pohybu, ale otázkou stále je, jaká, jaké programy by měly být posíleny a vlastně jaké programy se pod e, touto e, etiketou jedná. Takže tohle jsou věci, které musíme ještě prostudovat a já si domnívám, že komise by nám měla dát více informací, co tohle všechno znamená. Co znamená výraz eh, realizovat nadcházející strategii, eh, Evropskou strategii 2020 v rozpočtovém jazyce. To je jedna věc. Za druhé, musíme také mít více informací o tom, jak stávající eh, programy Eh, budou eh, tedy poskyt, jak budou eh, se financovat, jak budou přispívat ke strategii 2020, z jakých položek to bude placeno. My tady budeme muset opravdu monitorovat tu, ten rozpočtový postup a v tomto směru myslím, že budeme potřebovat součinnost s komisí. Třetí věc. Chtěla bych ještě jednu věc týkající se mládeže zdůraznit. Mládež je pro mě zásadní prioritou a já musím říct, že v žádném případě nejsem spokojena s tím, co komise v návrhu rozpočtu v tomto směru předkládá. I když se podíváme, dejme tomu, na financování mladých výzkumných pracovníků v rámci rámcového programu, sedmého rámcového programu, to vůbec neodpovídá našim prioritám, co se týče mládeže, vzdělávání a mobility a pak ty klíčové věci jako e, celoživotní vzdělávání a další jsou zvýšeny, navýšeny pouze symbolicky, takže to opravdu není to, co jsme očekávali. A teď e, ta část rozpočtu 1b. Tady je pozitivní skutečnost, že dochází k zvýšení e, rozpočtových prostředků. To jsme žádali a domnívám se, že to je také vlastně paralelní eh, k tomu, co eh, komise nabízí v, tom, v těch prováděcích nástrojích. Takže eh, doufejme, že ty platby jak komise naznačuje, opravdu budou možné a já toto vnímám pozitivně. U sekce dílu 2 tady je důležité zdůraznit jednu věc. Podle Lisabonské smlouvy Eh, obě eh, vlastně eh, obě části toho dozoru nad rozpočtem mají rovnou pozici. A chci tady říct, že je tady zvýšení pro Decoupled Directive a chci ještě připomenout to, co bylo řečeno na plenárním zasedání. Já jsem o to konkrétně nežádala, ale někteří členové parlamentu v při zasedání v březnu hovořili o programech školních dodávek mléka, zeleniny a tak dále a myslím si, e, že je dobré, že komise toto zohlednila a že tady je zvýšení. E, ve 3a je také zvýšení, které se vztahuje k stokholmskému programu a to je vítaná změna. E, pak je tady ještě otázka Frontexu. Myslím si, že to je skutečně aktualizované vítáme, eh, že tady jsou zohledněny eh, ty určité nedostatky, které jsme při implementaci Frontexu zaznamenali. A teď ještě eh, ke čtyřce. Já musím říct, že tady je třeba, abych vyjádřila své pochybnosti ohledně snížení rozpočtových prostředků pro Palestinu. To je něco, co bychom ještě měli prostudovat. A zcela určitě je to i z politického hlediska nesmírně důležité téma, toto výrazné snížení prostředků. A e, pak je tady také vlastně e, ta tendence e, bal, bal, pobaltské strategie a e, příslušného programu. Tady vnímám e, tu změnu jako pozitivní a e, u oddílu 5 tak tady e, to, co vidím, e, vnímám jako snahu komise, aby vznikla určité e, marže, tak aby bylo možno ještě dofinancovat Evropskou vnější službu. Ale bude-li to stačit, je otázkou. Ta marže každopádně něčím, co musíme Eh, vnímat eh, jako jedno z klíčových témat našeho nadcházejícího trilogu. Další věc, která mi dělá hlavu, je tato. Komise zdá se neplánuje žádné prostředky na ty přípravné akce a, nad, eh, a procha, průběžné projekty, které se realizují my v, na podzim musíme zvážit, zdali s těmito pilotními projekty a přípravnými akcemi budeme pokračovat, či ne. E, komise tady prostě nechává prostor pro nás, abychom se nad tímto zamysleli, zdali pokračovat či ne v těchto věcech. A ještě něco. V rozporu s postupem v předchozích letech jsem e, si nevybrala nějaké ty oblíbené položky ze seznamu, jako e, témata pro trilog. Myslím si, že bychom si měli ponechat svobodu, abychom během trilogu e, diskutovali s radou a komisí jakýkoliv z bodů, který nám bude připadat jako důležitý a Eh, rozporuplný, takže podle mého názoru každý jednotlivý bod mandátu by mohl být, nemusí tomu tak nutně být, ale může tomu být, mělo by ta možnost existovat, eh, aby každý bod byl bodem eh, jednání při trilogu, trilogu. takže to je všechno a jsem připravena na vaše poznámky. Děkuji ti, Sidonie, všichni jsme si to tedy poznamenali, že v odstavci 56 je třeba připojit slovíčko not, k těm nákladům a to vlastně připomíná takový ten vtip eh, kolegy Jamese, eh, když v Británii nějaká lady řekne not, tak to znamená možná. A když řekne možná, tak to prý znamená ano. A když řekne ano, tak už ta lady skutečnou lady není. A my, my si musíme eh, říct, že když Sidonie neříká nic, tak to znamená ne a to je dobrá známka tedy správného zpravodaje v rozpočtových otázkách. A teď, abych, ano, už toho nechám, prosím, je třeba ještě připomenout jednu věc. Diplomat, muž, říká to přesně v opačném gardu. Takže když nějaký diplomat řekne ano, znamená to možná, když řekne možná, tak to znamená ne, a když řekne ne, tak to není do, diplomat. Rozpočtář ale musí vždycky e, říkat ne. Ale je ne pitomé a pak je ne inteligentní. A my se budeme snažit říkat ne inteligentně. Takže teď bych vám eh, chtěl navrhnout, abychom eh, dali slovo těm kolegům, kteří o to požádali a pak eh, by mohl přijít na řadu pan generální ředitel, který byl tak laskav, že mezi nás zavítal a možná, že bude chtít odpovědět na otázky paní zpravodajky a kolegyň a kolegů. První je na řadě paní Balcány. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že Sidonia odvádí velmi dobrou a přesnou práci a je velmi potřebné, abychom ji podpořili, pokud to jen bude možné. Jedná se totiž o novou cestu, kterou naznačila. Jedná se o přizpůsobení rozpočtu, kterým by mohlo dojít a toto přizpůsobení by mohlo být velmi užitečné. Možná, že bychom měli ještě silněji poukázat na význam dalekosáhlého přepracování finančního výhledu, protože právě dnes v těchto složitých časech je důležité, abychom poukazovali na to, že musíme najít evropské řešení krize, evropskou reakci na krizi. Evropský rozpočet musí být posílen a musí být rovněž více flexibilní. Myslím, že i na tom bychom měli trvat. Dobře, téma mládeže. To je sice centrální otázka. To jsme vždy zdůrazňovali, ale navíc si myslím, že bychom měli začlenit a zdůraznit strategii 2020. Parlament poprosil komisi, aby byla tvrdší a aby potrestala vždy státy, která, které nezavedly příslušná opatření. A to je také v souladu s Lisabonskou strategií. Dobře, ale máme zde ten mandát, o kterém vyjednáváme a nový rozpočtový proces. A parlament musí v tuto chvíli dát jasně najevo, že trvá na tom, aby byla nalezena i matematická řešení. Abychom nalezli matematická řešení pro problémy rozpočtu, ale samozřejmě, že musíme hledat i politická řešení a zohlednit politické priority. Uh, Tyto naše priority musí být užitečné a dobře viditelné. Nesmíme tedy vycházet pouze z matematických výpočtů, ale musíme zohlednit politické názory. Děkuji, Helga Trippel. Děkuji, pane předsedo. An. Začnu německy. Jistě si vzpomínáte, že eh, když pan komisař Levandovský představoval komi- za komisi návrh rozpočtu, přinesl sebou také plakát a tento plakát mě potěšil 28. dubna, když ho přinesl, protože jde o plakát z německých voleb z zelené kampaně. Možná, že si vzpomínáte, bylo tam deset ozubených koleček a jedno z nich bylo zelené. My jako zelení v Německu jsme tomu tehdy rozuměli, ale i při evropské kampani, že je důležité změnit rozpočet a jeho různé oblasti tímto způsobem. Znamenalo by to změnit i zemědělskou politiku, vzdělávací politiku, výzku, politiku výzkumu a několik dalších oblastí. A samozřejmě, že je potřeba také změnit ochranu klimatu a politiku v této oblasti. Nyní je velmi zajímavé, že pan komisař Levandovský pro svůj rozpočet 2011 zvolil to zelené eh, kolo, ozubené kolo. Já samozřejmě kladu otázku, eh, klade si za podmínku, že ten rozpočet bude zelený. Je tomu tak? A teď se dívám na ta různá čísla, která máme před sebou, která by vlastně měla být zelená, což vlastně znamená změnit ten rozpočet, aby byl trvalé udržitelný a přátelský k životnímu prostředí. Když se díváme na zemědělsk, politiku zemědělskou, nevidím to tady tu zelenou barvu v této politice. Samozřejmě jsme provedli kontrolu stavu a máme zde také studie OECD, které prokazují, že zemědělská politika v současné době není trvale udržitelná a že bychom ji měli propojit například s ekologickou výrobou energie. Máme tady dále strukturální fondy, zde máme stejný problém. Pokud chceme brát ochranu klimatu opravdu vážně, pokud chceme stavět energeticky úsporné budovy, abychom měli méně emisí CO2, mělo by se to přeci odrazit e, v tom rozpočtu. A to nejenom, když mluvím o finančním výhledu, ale i o rozpočtu 2011. A dále vidím, že u ten té, což, eh, pořád, eh, což se týká dopravních projektů a výstavbu eh, letišť, je plánován nárůst 16,7 A dále celoživotní prostředí, to je další téma, které bylo také zdůrazňováno v strategii 2020 a zdůrazňoval to i pan Baroso, že v této oblasti musíme udělat více. Tam máme nárůst jen 6,2 takže vidím, že na základě tedy v oblastech eh, tradiční dopravní politiky a zemědělské politiky je větší nárůst a je zde velká nerovnováha. Stejný problém vidím u dalšího snižování eh, exportu že bychom je nadále měli snížit, protože bychom eh, mohli zničit mnoho trhů, především v Jižní Africe, našimi dodávkami. Dále zde máme téma rybářské politiky. I zde máme dokument komise, ve kterém stojí, že rybářská politika zkrachovala, protože není trvale udržitelná. I tady vidím malý odraz tom rozpočtu 2011 a myslím si, že je to velká chyba. Pokud totiž nezačneme změnit rozpočtu, měnit rozpočtovou politiku, budeme ztrácet čas, který potřebujeme pro eh, ty různé změny. Z toho důvodu Považuji za politování hodné, že zde nekonáme více. Myslím, že bychom zde měli vyjednávat a očekávám od toho mandátu pro třístranné rozhovory, že budeme vystupovat rozhodněji a budeme také tlačit na to, aby se rychleji něco změnilo směrem k té trvalé udržitelnosti a hospodářské obnově. Dále mám ještě jeden konkrétní detailní dotaz. Uh, té, v tom velkém tématu mládež v pohybu není dostatečně zdůrazněno, že se tato strategie vztahuje na všechny mladé lidi a nejen na ty s vyšším vzděláním. Myslím, že je to ale důležité, abychom zapojili všechny, aby měli všichni více možností k mobilitě a studijním výměna, výměnách. Eh, ještě mám jeden dotaz. Eh, co se týče toho eh, programu Ovoce do škol, je pro nás velmi důležitý, ale všimla jsem si v německých spolkových zemích, v Brémách a v Sasku, že tady ten program vedl k velkému znechucení Eh, ta akce, to akceptovanost tady toho programu eh, je velmi malá a snížilo to také důvěru Evropské unie. Možná, že by mi komise mohla odpovědět eh, na mou otázku, co bychom mohli udělat lépe, abychom se vyhnuli tady těm sporům a abychom ty programy lépe prosazovali. Děkuji. Salvador. Děkuji, Helgo. Salvador Galino. Gracias, presidente. Volviendo a su broma Děkuji, pane předsedo. Znovu se vracím k tomu původnímu ne, jestli je to inteligentní anebo hloupé ne. Otázka v trilogu je následující. Budeme trvat u toho našeho ne, na tom našem ne, ale vlastně ne říká rada. Doufám, že ode dneška bude to ne inteligentní. Ale do té doby, než dojde k trilogu, se musí ještě mnohé stát aby to celé mělo poněkud pozitivnější dopady a aby to celé nebylo nejkratším třístranným jednáním v historii. Doufám, že se shodneme na našich na našem opravném rozpočtu, abychom se zkrátka, co se týče rozpočtu, dostali konečně dále. Úloha naší zpravodajky by byla samozřejmě mnohem lépe splnitelná a také by bylo lepší, kdyby náš výbor konečně mohl postoupit ve vyjednáváních dopředu. Jsem tedy napjatý, jak dopadne eh, vyjednávání, jak se rada zachová a doufám, že v trilogu dosáhneme něčeho pozitivního. A nyní k té vlastní zprávě kolegyně Sidonie. Ta zpráva je velmi konsekventní a odpovídá eh, požadavkům, které máme v rozpočtovém výboru. Tyto požadavky nyní vedou k jasné vyjednávací strategie s radou při tom prvním trilogu. Eh, my vyslovujeme svůj mandát a Spravodajku podporuje celý výbor pro rozpočet a samozřejmě její zprávu. Možná, že bychom mohli předložit nějaké pozměňovací návrhy, abychom některé body eh, zdůraznili ještě více. Rád bych něco řekl k těm vlajkovým lodím, k těm flagships. Já to vidím jako novum návrhu komisaře Levandovského, který zde předložil ve výboru a mluvila o nich i kolegyně Sidonie. Jde o první kvantifikování strategie 2020, co se týče rozpočtu. Ale ta strategie 2020, u té je to tak, že tato politická opatření musí být z nějakých zdrojů financována. Znamená to, že tedy tím rozpočtem 2011 vydáme jasný signál o tom, jak bude strategie 2020 vypadat a také to bude mít následky, důsledky pro celý, celou tu strategii. Sidonie, mnoho těch návrhů stojí už v tom návrhu rozpočtu pro, 2000, pro 2011. A myslím, že spousta těch návrhů neznamená žádnou velkou změnu nebo nějaké novung. Pokud eh, vidíme v rozpočtu 2011 určité vlajkové lodě, Může samozřejmě parlament změnit i určitou skladbu té strategie 2020. Možná, že by ale komise mohla jasně říci, jaké zásadní body jsou v té strategii 2020, které by se měly odrazit v rozpočtu. Ten rozpočet 2011 je z toho důvodu velmi důležitý a ještě důležitější je tím pádem role naší zpravodajky. Myslím, že máme před sebou řadu výzev a úkolů, které nás čekají v následujících měsících. Myslím, že tuto strategii 2020 mohu před, podpořit, protože přesně odpovídá představám rozpočtového výboru. Děkuji, pan Goldmanis. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl možnost eh, nějaký čas se také podílet na E, přípravě některých položek rozpočtu a e, rozdíl mezi e, mým pozorováním a rozpočtem zabral mnoho času. My máme pouze 0,7 růstu v závazcích, ale v období 2010 až 2012 to bylo minusová hodnota a, e, není, a ne 6 nebo 6,8, tak jak to bylo původně naplánované. Takže my nemůžeme se více zavázat nebo nemůžeme vydávat tolik jako v minulých e, finančních perspektivách. Ale když se podíváme na jednotlivé položky, e, mám na mysli hlavně třeba ty, které rostou daleko rychleji než ostatní a jiné, které klesají pozitivní v, v, v, v, době, v, v době pozitivního růstu, tam eh, někdy byly rozdíly až 19%, a eh, zatímco eh, Milion. Pak je tady otázka těch pěti milionů. Pokud se podíváte přesně, tak satelitní navigace Galileo je minus 78%, což je nějak minus 700 milionů, takže my tady neplatíme ty závazky, které bychom platit měli. A to, co řekla zpravodajka, je správně. Symbolicky Erasmus pro mladé představuje částku o 3 miliony menší, ale ono je to 60% méně. E, e, symbolicky je to e, menší číslo. Pak musím hovořit ještě o zemědělství. Tam je vážný vážná snaha vlastně nedodržet závazky minus 3 pro rok 2010, eh, venkov, rozvoj venkova 10 eh, miliard eh, méně a tady v těchto závazcích jsme se snažili získat 0,1%, takže 0 od 0 pojde. Není to jednoduché pro ty z vás, kteří si myslíte, že energetika na to bude dobře, tak v tomto návrhu je to jasně řečeno. To jsou jednoleté nebo dvouleté E, projekty, takže závazky na nové sítě e, nebo dejme tomu na uložení e, CO2 a tak dále. Takže to, tam to nevypadá opravdu dobře. Plán obnovy byl propojený s energetikou, to vůbec nepokračuje dál do roku 2012 a ještě dál. Eh, musím říct, kdybych byl námořník a eh, živil se rybolovem, tak bych také neskákal nadšením. Tam je to 0,5% v závazkých a eh, mezinárodní rybolov, to je minus 37%, to je v miliardách zase obrovská částka. Vnitřní trh, tam je růst 25% v závazcích, to je pozitivní, eh, protože tam jsou opatření, která situaci narovnávají. Regionální rozvoj 4% růst, to je 1,5 miliardy v závazcích, protože teď to prostě jde nahoru. E, pak je tady ještě otázka, dejme tomu, e, kultury, která také trošičku narostla, e, zatímco ochrana spotřebitelů a zdravotnictví, tam je to méně. Teď je to 0,3 v letech 10 až 11. Nejsou to velké údaje, ale Eh, třeba eradikace eh, na eh, chorob zvířat, to je 50 milionů méně. V proporcích je to prostě výrazně sní, snížení. Já jsem byl určitý počet let ministrem vnitra a jedna věc je jasná. Nemůžeme prostě zaplatit závazky za Schengen SIS 2, to je vážné. My, my jsme prostě na to dali méně peněz a zavázali jsme si, eh, že budeme platit víc eh, eh, o 30 Eh, na eh, různé fondy, včetně eh, fondu pro integraci občanů z třetích států, fondu pro hranice a tak dále. Musím říct, že vnější vztahy podle rozpočtu, ono se ještě bude diskutovat ve výboru AFED, protože vidíme, že je tady 30% snížení pro Palestinu, což je nějakých 95 milionů. Pro východoevropské země je tady růst 20% a pro spolupráci s Afganistánem, chci říct spolupráci s Azií a Afganistánem, to je navýšení o 20 Jedna věc je jasná. Já vím, že nový eh, komisař chce také rozvíjet vztahy s Afrikou, Karibskou oblastí a eh, zeměmi Tichého oceánu. Není to tak špatné jako v minulém období, kdy to bylo snížení o 28%. A pak ještě musím říct jednu věc, energetika. Už jsem to ostatně říkal, tady musíme být velice opatření, opatrní, protože v roce 2010 jsme měnili strukturu počtových položek, tam jsme rozdělili eh, energetiku logistiku a e, dopravu a taky jsme tam dali položku mobilita v dopravě. Tam je růst o 10%. Výzkum v energetice, zaplať pámbu, je to 27% v závazcích, ale ty velké projekty jsou ukončeny, to je jasné. A pak ještě musím říct, že v platbách tam je obrovský program, jak to řekla zpravodajka. Myšlenkou je, aby se to eh, vlastně teď řešilo menšími objemy těch finančních prostředků. Ale nemám ani čas na to, abych to všechno okomentoval, protože některé položky jsou velmi závažně sníženy. Musím souhlasit se spravodajkou eh, 90 pilotních projektů jsou pryč. Buď skončili, anebo jsou stranou jako rezerva. Otázkou je, zdali ty pilotní projekty opravdu skončí v roce 2011 regulérně, anebo tady prostě nemáme prostředky na to, aby skončili. Prakticky 90 eh, z nich je dáno stranou, včetně tedy těch přípravných akcí. Děkuji za pozornost. Děkuji, vážený kolego. To jsou velmi přesné údaje a je to velice výmluvné. Inge Tressle. Děkuji, když vidím, jaké starosti mají zrovna naši voliči, tak na prvním místě je starost o euro. Myslím, že bychom se měli věnovat této starosti a postarat se o otázku, kdo vlastně dodržuje evropské právo a kdo ho nedodržuje. Jde tady o ta kritéria stability, které se týkají i zemí, které nemají euro. Takže myslím, pokud se bavíme o té udržitelnosti finanční, měli bychom zapojit ještě některých, některé další body. Myslím tedy zkrátka, že bychom se měli zabývat tím, kdo dodržuje evropské právo a kdo ho nedodržuje. Myslím, že to není naše silná stránka, ale že se tím zabývat musíme. Myslím také, že máme mechanismy k prověření toho dodržování práva a možnosti, jak reagovat. Takže lituji, že jsme to dosud neudělali. Tak to je první bod. A prosím tedy, aby to bylo zapojeno, abychom se tím zabývali později. Pokud nezareagujeme, pokud nezareagujeme v tomto eh, rozpočtu, myslím, že budeme mít velký problém s důvěryhodností u našich voličů. Takže se budou ptát, co jste vlastně pro nás udělali. Druhý bod se týká zahraniční politiky. Když vidím, že nástroj stability, který by se měl vlastně odrazit i v té eh, vnější, eh, službě pro vnější činnost. Jedná se tam o navýšení o 32 Tam se, jsou to prostředky, které nám vlastně někam odplynou a máme zde eh, určité otázky, jak jsou tyto programy zpravovány, jak to probíhá, jestli bychom si to zkrátka měli nechat jen tak uniknout. Takže IC, I plus 30%, nástroj stability 32%, anebo dále zde vidím program jaderné bezpečnosti, ten rovněž stojí na tom seznamu. Myslím, že bychom si u těchto programů měli dobře rozmyslet, co je rozumné a měli bychom postupovat e, i preventivně rozpočtově, abychom neoslabili naši pozici pro vědnávání. Takže tím bychom se měli zabývat a měli bychom si také položit otázku, co se plánuje udělat s těmito prostředky. To se týká také eh, nárůstu eh, pro zahraniční politiku o 16%, takže tam by nás komise mohla informovat. Děkuji. Merci, Inge. Děkuji, Inge. Ano, samozřejmě dodržování evropského práva a kritérií paktu růstu a stability by samozřejmě měly být hlavní prioritou. Eh, Otázk, odpověď na otázku, eh, Inge je jasná. Žádná z 27 členských zemí to nedodržuje, ale dobře, situace je mimořádná. Nicméně je to téma, které pokud budeme chtít jaksi nějaký hm, vstup do toho, tak bychom měli eh, spolupracovat s výborem Econ který se tím také zabývá. Ještě tři se tady hlásí uh, o slovo. Další. Thank you. Um, first of all, I, I really... Děkuji. Nejprve chci zdůraznit, podobně jako řada ostatních, eh, že se jedná o velmi dobrou zprávu. Jsme opravdu hodně blízko uh, široce sdílenému na uh, vzorů ohledně priorit a tak dále. Myslím, že Sidonie odvedla dobrou práci. Dovolte nicméně několik připomínek. Nejprve k těm obecným připomínkám, což je první část zprávy. A chci zdůraznit to, co také řekla Francesca Balzány. Tady jsou tři odstavce o politických prioritách. Odstavec 7, který se zabývá prioritami komise, osmička a devítka našimi pre, eh, prioritami a zabýváme se v obou případech mládeží. Já myslím, že to je fajn, ale přece jenom se domnívám, že růst a zaměstnanost jsou úplně nejzásadnějšími prioritami. E, Evropa 2020 e, a e, růst a stabilita a zaměstnanost. To by mělo zapotřebí nějakého odstavce hned z kraje, abychom zdůraznili, že se jedná o tu úplně nejhlavnější prioritu. Další věc Myslím, že bychom se měli zabývat hlavním problémem letošního roku, což budou hospodářské problémy pro členské státy vyplývající z krize, jejich neochota zvýšit příspěvky do Evropské unie. To budou ty hlavní problémy a měli bychom to zmínit hned z kraje, zabývat se tím a zdůraznit to, co už náš předseda řekl mnohokrát, že je zapotřebí prostě té evropské přidané hodnoty v našem rozpočtu a také to, do, tu, do, tu doplňkový charakter mezi unijním rozpočtem a národními rozpočty. E, tu komplementaritu musíme zdůraznit tak, aby členské státy viděly, že i když jsou ve finanční e, krizi, takže vlastně by pro ně mohlo být docela užitečné mít možnost využívat eh, unijního rozpočtu. A to bychom měli eh, říct hned z kraje v prvním odstavci, eh, protože se tím snad trochu vyhneme kritikám, které budou následovat, když se zjistí, že chceme vyšší příspěvky do rozpočtu. Takže tady mm, toto a pak ty naše politické priority. A teď mám otázku k Sidonii, která se spíš vztahuje k metodě. Opakuji, ta zpráva je skvělá. Opravdu myslím, že je velmi dobrá. Ale Přece jenom je tam 73 odstavců a pravděpodobně jich bude ještě víc, než to bude hotové. A my prostě nemůžeme Eh, mít všechny tyto odstavce na eh, eh, pořadu jednání trilogu. V určité fázi, v určité fázi toho procesu si budeme muset opravdu vyříkat, které jsou ty naše klíčové priority 1, 2, 3, 4, 5 a kde máme ty ostré hranice, kam až můžeme jít a za co už nemůžeme jít. A tady myslím, že by to měla zpravodajka řídit a něco z toho bychom měli odvést jako jednání in camera. A pak si myslím ještě jednu věc, a to je má druhá připomínka. Myslím, že bychom se také měli trošičku zamyslet nad tím, jak eh, to budeme řešit s ostatními výbory, specializovanými výbory. Eh, bychom se o tom bavili normálně, tak bychom prostě sle, eh, sledovali jejich stanoviska, pozměňovací návrhy. To by byl ten běžný proces. Ale teď bychom měli být opatrnější. Toto je první fáze v novém eh, postupu. My tady zdůrazňujeme, že potřebujeme spolupráci se specializovanými výbory a některé z nich z časových důvodů nebyly schopné vlastně vůbec přijít s formálními stanovisky k této zprávě. Ale opakuji, myslím si, že bychom měli vyslechnout, co mají na srdci, eh, zdali třeba eh, spolu podepíší nějaké pozměňovací návrhy zpravodajky, měli bychom ty jejich eh, připomínky a její stanoviska brát vážně, abychom je do toho procesu začlenili a myslím si, eh, že by bylo dobré, aby nám Sidonie řekla, zdali o tomhle nějak uvažovala, protože stojí za to to probrat. Merci, Göran. Děkuji, Gorane. Pan Bokros? Thank you very much. Děkuji. Já bych se chtěl připojit k Kiranovi a několika dalším, kteří zdůraznili, jak je důležité stanovit eh, si přesně své stano- eh, priority. A já bych v tomto kontextu rád zdůraznil jednu z nejdůležitějších, ne tu nejdůležitější prioritu v letomčním roce, a to je boj s krizí. Poté, co jsem si přečetl dokumenty komise, ehm, je tam vlastně celá ta diskuse na, e, se, vlastně se zabývá tím, že tam je napsáno, že tu je situace po krizi, ale tady není žádná situace po krizi. Ta krize běží dál a ještě se prohlubuje. To znamená, že pokud e, je krize, tak by to rozpočet měl reflektovat a měl by to být vlastně krizový rozpočet. Mnoho národních rozpočtů e, je přepracováváno teď tak jak tady o tom mluvíme, v zájmu právě boje s krizí. A v tomto kontextu je velice důležité, abychom tedy si řekli, že pravděpodobně nejvýznamnějším opatřením je zajistit, aby se lidé vrátili do práce. A to by, myslím, mělo být ještě daleko jaksi více konkretizováno, než Eh, tady kolegyně říkala. Například ta iniciativa Mládež v pohybu, která je součástí agendy Evropa 2020, je v tuto chvíli pouze heslem v porovnání s tím, co již existuje v stávajících programech, takže já bych toto nijak extrémně nezdůrazňoval ale důležitější jsou, myslím, ty nové dovednosti a, a práce a pracovní příležitosti. Eh, bez dalšího eh, zlepšování financování univerzit eh, a vysokých škol tak jak si mnoho vysokých škol je e, velice špatných a e, jejich zlepšení nebude záležet na množství financování, jako spíš na e, jaksi jejich organizačních reformách a podobně. Ale co se týče nových dovedností a nových pracovních příležitostí, to si myslím, že je program, na který bychom měli věnovat více prostředků, abychom vytvořili mechanismy, které zajistí, že peníze, které vydá vydáme na tuto iniciativu, budou e, skutečně využity pro zlepšení dovedností těch, kteří se chtějí vrátit do práce. Zvláště když se zamyslíme nad budoucností Evropy, pak e, e, Nezaměstnanost mládeže je jednou z hlavních slabin, které máme. Evropský rozpočet Evropské unie je velice malý a nemůže vyřešit všechny problémy ke kterým vlastně slouží národní rozpočty, ale priority našeho rozpočtu také mohou vlastně dát signál, eh, aby v rámci národních rozpočtů bylo patrné, jaké priority je třeba si stanovit v této hluboké krizi. Děkuji. A poslední řečník, pan Vogan. Děkuji, pane předsedo. Já jsem to četl jako Eh, stanovisko parlamentu a řekl bych, že to je vynikající dokument. Chtěl bych se zmínit o dvou věcech. Jedna se týká kapitoly 2, to je NUK fond. Tady to jsou uh, eh, fond, mléčný fond. Uh, tam se domníváme, že ne, není jaksi jednomyslnost, takže by bylo eh, dobré si o tom ještě popovídat, aby, protože podle, toto nevzniklo jako trvalé opatření a eh, dále pak, co se týče kapitoly 1, eh, jako hlavní priorita, já se domnívám, že většina programů, které nám pomohou v budoucnosti, se právě nacházejí v té kapitole 1, jakož rámcové programy, kohezní fond, strukturální fondy a podobně. Takže v té kapitole 1 třeba já, já vítám nárůst o 16% v položce 1b a víme, že tyto programy v minulosti eh, byly velice pomalé a proto eh, je potřeba také dobře eh, sledovat eh, využití hm, tedy těch prostředků a zda to navýšení o 6,9 je hm, dostatečných a zda takže bychom možná měli v této fázi především uvažovat o opravném rozpočtu. Děkuji, pan generál, pane generální řediteli. Jaké připomínky uh, byste rád, jak si, na které připomínky byste rád reagoval? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny vaše náměty a já se pokusím odpovědět na pár otázek, které tady zazněly. Za prvé otázka týkající se programu 2020. Rád bych tady vyslovil číslo, které ilustruje eh, vazbu mezi tímto programem a rozpočtem, přestože rozpočet zdaleka není hlavním nástrojem realizace tohoto programu, Eh, který zdaleka přesahuje rozpočet eh, společenství a má přímý dopad na národní politiky v členských státech. Nicméně rád bych tady uvedl, že co se týče Evropy 2020, tak řekněme 58 eh, miliard eur, to znamená téměř 41 rozpočtu Unie, je věnováno tak či onak e, agendě 2020. A v rámci těchto cílů, e, v rámci ambicí komise, došlo k určitým reorientacím. Za druhé, co se týče otázky mládeže, to je otázka, kterou komise podobně jako zpravodajka považuje za zásadní. A já bych chtěl říci, že tady nestačí jenom podívat se na tu či onu položku, které ve svém nadpise mají slovo eh, Mládež v pohybu nebo nějaký jiný titul. Otázka rozpočtu věnovaného mládeži je e, takovou průřezovou otázkou. E, ta se vlastně e, Toto se řeší vlastně celou řadou dalších položek v rozpočtu. Když se podívám na další čísla, která tady máme k dispozici, a vezmu třeba položku věnovanou nejenom mládeži, která skutečně tady zaznamenává skromný růst o 1,6%. A když se podívám třeba na Youth on the Move, tam mládež v pohybu, tu vlajkovou loď číslo 2 programu 2020, a to, co jak si se tam dělá pro ty Erasmus Mundus, Erasmus Enterprise a další ty programy Mobility, People, tak eh, od ro- mezi roky 2010 a 2011 dochází k nárůstu eh, alokovaných prostředků eh, o mm, z miliardy 400 eh, milion na skoro 2 miliardy eur, což je růst prakticky o 13,4% věnovaných částek pro mládež různými formami a v rámci různých politik Unie. Takže si myslím, že jak si poctivě musíme eh, konstatovat, že tento rozpočet skutečně eh, věnuje mládeži nezanedbatelnou částku tedy z toho celku. Co se týče otázky pilotních projektů a pilotních akcí, my v komisi očekáváme případné návrhy parlamentu na, v měsíci červnu před prvním čtením. Zaslechl jsem tady také připomínky paní Dressler týkající se vnější služby a, a jejich e, otázek a připomínek týkající se nárůstu některých položek. Já chci připomenout, že položka 4, jak si, e, jak si e, nejvíce utrpěla jednáními v roce 2005 a a na konci vlastně toho období se to trošičku vyrovnalo, ale já bych tady chtěl připomenout, že čísla uvedená v rozpočtu přesně odpovídají e, finančnímu e, plánu. Tam není žádný, žádné překvapení, co se týče vývoje těchto čísel. A konečně, pane předsedo, poznámku, eh, odpověď na poznámku zpravodajky k odstavci 56. A chtěl bych pouze vysvětlit, si vysvětlit, zda to čteme stejně, zda tomu rozumíme stejně. Eh, je to otázka redakční, ale má to smysl, protože to navýšení správního administrativního rozpočtu komise je o 2,9%, to znamená, že ten podíl se z administrativního rozpočtu se zmenšuje v porovnání s ostatními institucemi. A my bychom to mohli eh, ten text interpretovat jinak podle toho, jak, jaké přesné znění bude nakonec přijato. Obecně za komisi jsem zaznamenal, co tady bylo řečeno o rozpočtu, který není pokrizový, je to, je to rozpočet, který jak si, se koná v rámci krize. Když se připravoval, připravoval se na období po krizi, e, Vzhledem k rozpočtovému plánování v Evropě, tak my můžeme samozřejmě e, s tím rozpočtem trošku pracovat. Dělali jsme to eh, v loňském roce, ale je jasné, že dnes se okolnosti změnily a nacházíme se ve eh, velmi obtížné situaci, kterou bude nutné brát v úvahu a která bude mít dopady na rozpočtovou situaci v Unii. Ale připomínám, že struktura evropského rozpočtu je velice odlišná od struktury národních státních rozpočtů a e, ten prostor pro určité pracování v rámci e, této struktury může někdy mít negativní Mm, dopady na okolnosti tedy opětovného růstu po krizi. To znamená, že je třeba opravdu s ním pracovat velice ostražitě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generální řediteli. A dovolte pár připomínek i z mé strany, ještě než to Sidonie uzavře. Jak eh, právě řekl pan eh, Jean-Jean, my již několik týdnů zažíváme další e, výraznou krizi, třetí bouři, e, která, kterou nikdo nepředpokládal, když se začal e, vypracovávat návrh rozpočtu za 18 měsíců vlastně Evropa, především eh, svět, prožili tři velké bouře. Nejprve je to krize soukromého zadlužení, ty velké eh, finanční instituce, velké banky v řadě zemí se nacházely eh, najednou ve velice svízelné situaci. Druhá bouře, důsledek té první, první eh, velká, eh, velký hospodářský propad po eh, druhé světové válce, která má, který má samozřejmě dopad bohužel na všechny naše ekonomiky a nepřímo také na naše národní rozpočty a to již několik měsíců. A k tomu se řadí vlastně třetí velká bouře a to je krize v zadlužení ve veřejných financí v Evropě. Pokud tedy e, se rada musela nakonec e, dostat, dobrat k tomu, že přijala tento plán během víkendu, tak je to proto, e, že si někteří finanční aktéři začali klást otázku, zdali, když si kupují některé státní dluhopisy, si neopatřují stejně toxické eh, produkty jako eh, od některých finančních institucí, soukromých finančních institucí před 18 měsíci. Tak daleko to dospělo, takže toto je ta třetí bouře a my zatím nevíme, jak tomu bude s našimi ekonomikami v nadcházejících týdnech a měsících. Takže my prostě nevidíme teď přesně, jaké budou potřeby, se kterými se tento rozpočet bude muset e, snažit vyrovnat. E, takže tady je třeba si ty věci opravdu uvědomit, e, být si vědom této situace. Ne snad, že bychom měli komisi co vyčítat. Před týdnem by to nikdo z nás netušil, ale takže to prostě takhle je. Vzali jsme v úvahu pro rozpočet 2008, 9 a 10 ty první dvě bouře eh, prostřednictvím plánu obnovy a je teď zapotřebí, abychom také zohlednili eh, tuto novou krizi. A přirozeně eh, si všichni uvědomujeme další věc, a tou je skutečnost, že poprvé v roce 2011 vlastně tady začne platit pro rozpočet nová rozpočtová, eh, nový rozpočtový postup podle Lisabonské smlouvy. Myslím si, že Garan správně hovoří o nutnosti soustředit se na určité priority v rámci trilogu. My budeme muset dospět k určité taktické selekci. Je otázkou, zdali vytvořit nějaký seznam vánočních přání, či zdali jsme schopni schopni eh, eh, si dohromady říct, eh, jsou tady tři, čtyři priority a možná je tady pouze jedna priorita. V té mimořádné situaci, v které žijeme, bychom možná měli trvat na jednom jediném bodu. Velká politická otázka, kterou budeme muset řešit tváří v tvář členským státům, dokud nezměníme systém toho těch příjmů e, komunitárního rozpočtu je tato. Jak členské státy přijmou myšlenku zvýšit e, e, ty národní příspěvky do komunitárního rozpočtu v roce 2011. Je evidentní, že země jako Řecko to prostě nebudou moci udělat, ale zároveň země, které museli eh, sami eh, zvýšit své zadlužení, svůj deficit, aby pomohli těm eh, potřebným zemím, zemím v těžkostech, ty budou také váhat s nějakými vyššími příspěvky. A my, Evropská unie, v tomto kontextu, když vlastně Paralelně tady dáváme, udílíme lekce členským státům a eh, hovoříme o tom, že litujeme, že špatně řídí své finance, tak by to vypadalo zvláštně, kdybychom prostě tady vnímali, že všechny rozpočty klesají a že náš má přitom růst. Takže si dobře uvědomujeme, že s těmito třemi krizemi většina členských států Unie žije v tuto chvíli nad své možnosti a bude zapotřebí najít způsob, jak tedy sladit eh, naší životní úrovni s našimi možnostmi financování. Zároveň si všichni ekonomové uvědomují, že pokud v situaci takového hospodářského propadu, v které teď žijeme, z které se postupně obtížně e, e, vymaňujeme, pokud by tedy všechny E, vlastně ty položky klesaly, tak vlastně se ten úpadek bude prohlubovat. Tak je to taková kvadratura kruhu a každá země se snaží najít řešení pro sebe a podle mého názoru ta nová krize by měla vybídnout všechny členské státy, naopak, aby se pokusili se z tohoto e, bludného kruhu vymanit společně. Společně našli řešení ze zhora, E, řešení problému veř, zadlužení veřejných financí, které, který se tak jako výrazně projevil v minulém týdnu. A myslím, že bychom členské státy měli vybídnout, aby také společně hledali řešení ze zhora dolů e, k té rozpočtové e, krizi, kterou teď zažíváme. Země, které byly před krizí dobře zpravovány, i země, které byly před krizí zpravovány špatně. A poslední připomínka určená Evropské komisi, ale zároveň také nepřímo radě a samozřejmě všem členům našeho výboru. V plánu, který byl včera přijat, eh, jsou ustanovení, která jsou z hlediska eh, číselných údajů eh, ta nejdůležitější a prostřednictvím těchto ustanovení se členské státy zavazují, že tedy e, v rámci národních rozpočtů budou půjčovat e, a poskytovat záruky a tak dále. To se nás až tak netýká, ale pak je tady ještě ustanovení 120, pardon, člen, článek 120 smlouvy, podle kterého může i Unie e, poskytovat záruky a půjčovat. A já bych si chtěl být jist, že v těch nástrojích, které tady budou k dispozici, budeme opravdu transparentní, čestní a rigorózní. Že tady nebudeme vytvářet e, nějaké paralelní finanční toky mimo rozpočet a to ani e, v smyslu rozpočtovém, finančním, ani ve smyslu politickém. Že tady prostě e, vedle oficiálních eh, účetních položek a vedle oficiálního komunitárního rozpočtu nebudou vznikat nějaké další dokumenty, nějaké další postupy které by se pak řídily jakýmisi jinými pravidly a které by byly potom tou potopenou částí ledovce. My jsme velmi správně velkým finančním eh, domům před 18 měsíci vyčítali, že se zavázali k rizikům, které eh, se vymykaly jejich možnostem a neměli bychom teď vlastně postupovat mimo rozpočtově i my jako státy. Nevím, eh, jak eh, to prostě bude eh, řešeno na eh, úrovni členských států z té právní, politické, rozpočtové, účetní a finanční stránky jak tedy budou jednotlivé ty záchranné eh, plány na základě toho, který byl přijat o víkendu, realizovány, ale my musíme sledovat, eh, jak to na té komunitární eh, frontě bude vedeno, protože ten plán, záchranný plán musí být prováděn rigoróz, rigorózně, my ho musíme kontrolovat ve jménu občanů a také jde o důvěryhodnost všech zúčastněných stran. Poté, co jsme teď vyslechli jednotlivé připomínky, jednotlivé dotazy, jaké závěry z toho vyvozuje naše paní zpravodajka? Já bych chtěla vám všem poděkovat za vaše připomínky i návrhy těm, kterým se zpráva líbila. Děkuji. Ti, kteří eh, měli k tomu kritické poznámky, děkuji snad ještě víci, protože to je příležitost ji zlepšit. Takže já budu očekávat vaše pozměňovací návrhy. Máte čas do 12. května v poledne. Já vím, že toho času není moc, ale doufám, že to stihnete. Já bych si dovolila, pane předsedo, jestli vám to nevadí, tak bych tady zareagovala na některé. Já nechci, jak si tady vyslovit žádné závěry, jenom vysvětlit některé věci. Domnívám se, že se nyní nacházíme eh, v dramatické situaci jako členové rozpočtového výboru a současně politici zapojení do toho všeho, co se děje. A teď vidíme krizi a všechny ty, ty věci, na, na prvních stránkách novin, které skutečně jaksi e, představují e, hlavní starost občanů, ale musíme si taky uvědomit meze tady toho dokumentu, toho rozpočtu pro rok 2011. Samozřejmě my bychom chtěli dát velké věci do toho rozpočtu, ale také musíme být disciplinovaní a, a držet se e, při zemi. E, a Existuje velký rozdíl mezi rozpočtem Evropské unie a státními rozpočty členských států. Ten rozdíl je veliký. A proto taky těžko můžeme e, evropským rozpočtem reagovat na krizi. Národní rozpočty každý rok končí de- s deficitem ale rozpočet Evropské unie každý rok končí s přebytkem. A to je veliký rozdíl mezi oběma typy rozpočtů. Nebo... A někdy je těžké občanům vysvětlit, jak je to možné že vracíme peníze členským státům, že to děláme každý rok tady v parlamentu, v radě, stanovujeme si priority a najednou je to všechno jiné a zbydou peníze. Takže musíme mít toto na paměti, abychom si uvědomili, že rozpočet Evropské unie je velice omezený nástroj pro reakci na krizi v členských státech. Evropský rozpočet v podstatě dosud ještě nebyl využitý pro řešení krize Eh, my eh, máme tu omezenou eh, možnost poskytování určitých zárok na úvěry, ale to je, to je opravdu omezený nástroj. A pokud bychom to chtěli změnit, tak bychom museli skutečně vést rozpravu do hloubky nejenom v rámci rozpočtového výboru, ale také s ekonem. A já nechci jaksi vstupovat do této diskuse, možná je to předčasné, ale rozhodně je to brzo pro rozpočet 2011 a, a rozpravy o, nom, o něm. Nicméně podle mého názoru rozpočet Evropské unie je nástroj užitečný ne pro pomoc národním rozpočtům, to není jeho úkolem. A o tom musíme skutečně jaksi e, komunikovat do hloubky. Ale tento rozpočet má za úkol financovat věci, které jednotlivé členské státy řešit nemohou. A proto já jsem třeba zdůraznila tu politiku zaměřenou na mládež, protože v této oblasti skutečně můžeme přinést něco navíc. Tam je ta, um, ta uh, dimenze uh, společenství. Takže někteří lidé tomu říkají ta evropská přidaná hodnota. Prostě to navíc. Eh, teď ještě k tomu omezenému rámci mé zprávy a k otázce eh, pracovních příležitostí a růstu. Já si taky nejsem jistá, jestli evropský rozpočet je tím nástrojem, tím regulačním nástrojem, který by v tomto eh, mohl jaksi být použit, abychom nevyvolávali iluze pokud dojde k změnám v politice zaměstnanosti, tak tak vzniknou pracovní příležitosti, ale ne Evropsk- pomocí evropského rozpočtu. Hovoří se o strategii Evropy 2020. Um, ehm, rozpočet je užitečný nástroj, ale já doufám, že ta hlavní diskuze uh, se bude točit kolem těch hlavních eh, regulačních nástrojů. Čili ne, že já bych měla nedostatek představivosti, ale já se jaksi mm, tam u mě samoregulace, protože se domnívám, že ten rozpočet je, má přece jenom umezený dosah. Eh, dále pak spolupráce s výbory, to si myslím zaslouží také pár poznámek a se zpravodají. Potud, pokud by to bylo možné v rámci tohoto stresujícího harmonogramu já spolupracuji eh, se zpravodaji, kteří jsou specializovaní na rozpočet. Já se s nimi scházím. Eh, informovala jsem je e-mailem o eh, harmonogramu, o nástrojích, které mohou používat. Podporovala jsem je v posílání pozměňovacích návrhů a stanovisek, pokud chtějí. Já si uvědomuji všechny hrozby a a okolnosti se, se zpravodají se, mám sejít 19. května před hlasováním v rozpočtovém výboru. Takže já doufám, že ta schůze bude tím místem, kde s nimi také budu moci hovořit o pozměňovacích návrzích, které mohu jako zpravodajka předložit. Čili já eh, jsem připravená ochotná všechny jejich připomínky tady zapracovat, přestože máme tak málo času. Další poznámka týkající se... Ne, prostě musím odpovědět panu generálnímu řediteli, co se týče programu pro mládež. Položky související s mládeží, to není nějaká moje osobní posedlost, že když slyším slovo mládež, takže si myslím, že to ta položka kryje. E, já přece jenom mám více představivosti a vím, že otázka nezaměstnanosti mládeže a tak dále a je obsaženo v celé řadě dalších položek. V monitorovací skupině jsme také se zabývali otázkami z DG, DG Ample a Eh, také sociální fond, Evropský sociální fond zajišťuje akce pro mládež, ale ne, neměla jsem možnost získat konkrétní data, jak se, do jaké míry jsou to třeba mladí lidé. Nikdo nesleduje profil příjemců podpor, jejich vzdělání, věk, a, a jejich situaci na trhu práce to mi připadá problematické, protože my bychom měli vědět, kdo jsou příjemci eh, podpor ze sociálního fondu. Eh, a proč jsou programy zaměřené na mládež tak důležité z rozpočtového hlediska? Já se totiž domnívám, že jsou velmi efektivní a na to se ptám komise a čekám na odpověď, protože já jsem si vypočetla, že když porovnáme programy jako mládež v pohybu nebo celoživotní vzdělávání, ale hlavně mládež v pohybu, Eh, které dělají aktivity pro mládež, eh, která třeba hledá práci, učí je eh, než, mimoškolní aktivity, učí je pracovat v týmu, učit se cizí jazyky a, a celou řadu mimoškolních aktivit. A když spočítáte, kolik to stojí, to, ty účet, účastníky, kdyby se to financovalo přes Mládež v pohybu nebo přes Evropský sociální fond, tak já jsem byla šokovaná. Já jsem si to spočítala a přes Evropský sociální fond je to tak drahé a přes Mládež v pohybu je to tak laciné. A já jsem požádala komisi, ať zkontroluje, jestli to, to, co jsem si spočítala, je pravda nebo ne a čekám na jejich výpočty, protože to jsem velmi zvědavá, jaké závěry přinesou. Čili to je otázka politických priorit a také, ale hlavně efektivnosti využití prostředků, kterými disponujeme. Takže já bych taky chtěla, abyste pochopili tu, ty hlubší důvody, kvůli čemu tak jednám. A je to taky způsob, jak e, zvýšit zapojení občanů, nejenom poskytovat služby, ale také zapojit lidi a zapojit je v raných fázích prostřednictvím těchto nástrojů. Čili ono to má širší kontext. A chtěla bych také odpovědět na poznámku týkající se mléčného fondu. To si původně přál parlament, že se bude eh, jednat o trvalém řešení. A já ve své zprávě říkám, že bych chtěla vidět hodnocení ze strany komise, jestli to mělo úspěch nebo nemělo, jestli jsme se nějak ponaučili a co jestli v tom máme pokračovat nebo ne. A myslím, že tyto informace zatím nemáme, abychom byli schopni eh, to reflektovat. Čili to bych potřebovala, aby komise sledovala tedy eh, aplikaci a využití mléčného fondu. Ta Evropa 2020, jak jsem říkala, tedy tento, ta agenda, to přejmenování existujících programů. Na to si myslím, že bychom měli dávat velký pozor. A ve všech výborech to přejmenování, e, co by se stalo, kdybychom jim říkali těm programům stejně jako předtím? O tom bychom se měli bavit, jako proč se mají pořád měnit ty názvy a, a jaké to má dopady. Musíme také vzít v úvahu některá nebezpečí. Někdy dochází ke zmatkům, protože některá, eh, některé názvy, to už jsou zaužívané značky, které každý zná, uživatele je znají a teď, jako, když se to má přemenovat, tak proč a, a jestli to lidé chtějí. To, to si myslím, že tím by se měl zabývat eh, jaksi výbor specializovaný. A potom Eh, vůbec celá otázka programu Evropa 2020, to by si zasloužilo samostatnou diskuzi. Pokud jsem na něco zapomněla, tak se omlouvám, ale teď se dívám, jestli v poznámkách ještě mám nějakou nezodpovězenou otázku. Každopádně budu očekávat vaše pozměňovací návrhy a, a zavazuji se je co nejrychleji nebo nejvíce zapracovat, jak to půjde. Ještě jedna důležitá věc. Co se týče netradičního závěru s tím mé zprávy, musím říci, že mi není jaksi úplně jak si nepovažuji za ideální diskutovat o mandátu v tomto složení. Myslím si, že tyto otázky, jakkoliv jsou početné, jsou výchozím bodem pro nás, které eh, eh, a, a je potřeba to zúžit a zahustit. Já v tuto chvíli nechci jak si nechat stranou některá témata, ale možná by to chtělo eh, prodiskutovat v uším kruhu eh, o těch takových těch hlavních klíčových otázkách toho našeho mandátu a já jsem ehm, připravena, eh, jak si říci, jak bych si ten mandát představovala, ale myslím si, že o tom bychom si měli ještě promluvit na jiném foru. Děkuji Sidonie a děkuji všem kolegům, kteří se zapojili do této velice zajímavé diskuze. Já připomínám tedy další program, co se týče této zprávy. Pozměňovací návrhy musí být předloženy do pozítří 12. května v poledne. Další schůze, jak říkala Sidonie, schůze pracovní skupiny se zpravodají, rozpočtovými zpravodaji všech výborů je naplánovaná na 19. května Eh, samozřejmě to už bude po termínu pro pozměňovací návrhy, ale jak říkal Gerhard Fern, je potřeba, abychom byli v trvalém kontaktu s ostatními výbory, ale samozřejmě ty vstupy ostatních výborů budou důležité především v okamžiku vlastního připomínkování eh, rozpočtu. My potom v rozpočtovém výboru budeme hlasovat 2. června tak aby to mohlo jít na plenárku 15. nebo 16. června na červnové schůzi ve Štrasburku a trialog se bude konat 30. června. Do té doby, jak navrhuje zpravodajka, bychom měli najít způsob, jak si mezi sebou, jak si prodiskutovat kompromis, tedy abychom se soustředili na to, co opravdu považujeme za prioritní a to potom dát na program schůze koordinátorů a případně to pak zmínit na plenárce eh, za zavřenými dveřmi. Tak, takže můžeme přistoupit k dalšímu bodu. My jsme tomuto bodu věnovali víc času, než jsme plánovali, ale on byl taky nejdůležitější, takže teď ty ostatní body programu můžeme projít daleko rychleji. Takže v bodě 5 opravný rozpočet číslo 2 to je hospodářské sociální výbor a výbor regionů, jestli se nepletu, ale pokud je mi známo, tak tady není nic nového oproti minulé. Pan Maňka nám řekne, jak vypadá situace. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Situace týkající se opravného rozpočtu číslo dvě se od našeho posledního setkání nezměnila. Nyní čekáme na konečné vyjádření rady. Rovněž čekáme na konečné vyjádření Rady k opravnému rozpočtu číslo 1 Evropského parlamentu. Na základě mých vyjednávání jako zpravodaje a na základě zdůvodnění obou výborů mám na opravný rozpočet obou výborů pozitivní názor. Oba dva výbory evidentně rozšiřují svou činnost, zvyšují své pravomoci a své pracovní zatížení než dosud. A to z titulu Lisabonské smlouvy. Finanční vliv opravných rozpočtů obou výborů je 10,5 milionů eur. Ale dalo by se říci, že tím, že jsme opravný rozpočet neodsouhlasili na dubnové plenárce, jak jsme původně předpokládali, mohlo by dojít k tomu, že opravný rozpočet na rok 2010 bude snížen. A to z toho důvodu, že nebude možné ji implementovat výbory. Stejně tak, jako se sníží opravný rozpočet číslo 1 Evropského parlamentu, a to ze stejných důvodů. Vážený pane předsedo, když se odvolám na zprávu, kterou jste předložil vy. Jmenuje se Přechodné procedurální usměrnění přechodným rozpočtovým ustanovením s ohledem na Lisabonskou smlouvu. Tak tady v bodě 13 je řečeno, že cílem je zlepšení spolupráce mezi institucemi a to v různých fázích rozpočtového postupu. Je také nutné předvídat tím, že dnes už vlastně dva měsíce nedostáváme žádné informace. Je velmi těžké říci, jestli rada bude mít na tyto rozpočty jiný názor než my. Eh, předvídáme ale, a proto bychom dnes měli vyslat radě signál, že je třeba zahájit trilog. Myslím, že trilog, ke kterému dojde 30. června, má celkem pozdní termín. Myslím, že bychom měli uskutečnit jeden trilog dříve, než ten, ke kterému dojde 30. června. To je můj názor. Děkuji. Výborně. Takže navrhuji, abychom s tímto bodem nestrávili zase až tolik času. Jedná se tedy o téma, které se vztahuje k bodům 5 a 6. Dodrželi jsme časový harmonogram eh, a eh, co se týče rozpočtování, eh, tak rozpočtu, tak jsme vlastně všechno odsouhlasili, aniž bychom čekali na Koreper a budeme jenom věřit, že věřili jsme, že Koreper to schválí, toto, tato důvěra ovšem byla zklamána, nedošlo ke kvalifikované většině Mezitím se tedy e, začaly vést rozhovory mezi španělským předsednictvím a eh, rozpočtem a výborem pro rozpočtovou kontrolu. My jsme naplnili svoji roli a uvidíme s koordinátory a s orgány parlamentu, jak postupovat, aby celý ten eh, postup mohl znovu E, být nastartován, i kdyby to tedy bylo v rámci trilogu, jak naznačil zpravodaj. Děkuji panu Mankovi a navrhuji, abychom přešli k bodu číslo 7. Jedná se o finanční, e, víceletý finanční rámec. 27. dubna přijala komise zprávu e, k hodnocení E, fungování mezi institucionální dohody. Tato zpráva nám byla předložena a kolegu Reimera Begeho poprosím, aby nám sdělil, jak na tuto zprávu nahlíží. A zároveň také zmíníme e, bod 8 o technických úpravách finančního rámce. E, poprosím tedy o oba body kolegu Reimera. Prosím. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Co se týče bodu 8, tak jsme se bavili o bodech 16 a 17 interinstitucionální dohody a jde o víceméně technické přizpůsobení. Tato přizpůsobení musí uskutečnit komise a rád bych poprosil komisi, aby k tomu řekla něco jednotlivě potom. Jde o odchylky Eh, hrubého národního důchodu, týkající se především tří členských států a prostředků, které jsou přiděleny pro podporu soudržnosti a jejich míra, která se mění. Co se týče zprávy komise o provádění interinstitucionální dohody a rozpočtové kázně, rád bych řekl tři body. Eh, tak eh, za prvé s tím zásadním představením, s tím zásadním pojetím úplně souhlasím, protože je plně zohledněno eh, zohledněno rozpětí, uplatňování, které jsme měli v posledních letech. Nejsem úplně nadšen eh, těmi politickými závěry, které jsou z toho vyvozeny. Jde tedy o hodnotící kapitoly, jak jsou tam zohledněny, eh, ale máme zde otázku kdy budeme možné dospět k určitému zohlednění a zlepšení. Myslím, že to tady poněkud uniká, to tady v tom hodnocení komise není zohledněno. Komise úplně na konci toho dokumentu píše, že na základě možností, které máme před sebou, budou předloženy návrhy. Jakmile bude dostatečně vyjasněno, jak se zodpoví na dosud otevřené otázky, které se týkají rozpočtu. Rád bych tedy věděl, jakého názoru je komise. Je připravena eh, zapojit části tady té určité jako diskuze do těch politických přizpůsobení? na základě těch eh, ostatních přizpůsobení Mezinárodního měnového fondu a ostatních za souhlasu parlamentu, protože já si myslím, že nejde souhlasit s tím, že můžeme se všemi těmi otázkami čekat do té doby, než budeme mít před sebou další víceletý finanční rámec a než o něm začneme vyjednávání. A dále mám zde ještě jeden bod. Jsem naprosto zděšen jedním konkrétním bodem, to musím říct i na začátek. Je naprosto správné, když komise, a teď začínám poněkud zezadu, když komise v problematice snižujících se marží, které tady vlastně už ani nemáme, a tváří tvář možnostem, které máme k dispozici, abychom mohli financovat eh, nové politické priority, ať už jde o Evropu 2020, anebo dopady na politiku v klimatických změnách po roce 2013, ať už jde o to i, eh, či o ono. Mm, myslím si, že komise zde hovoří o různých eh, možnostech, které máme, tedy tradiční možnosti, tedy přerozdělení prostředků, čerpání z nástroje pružnosti. Dále zde hovoří o možných důsledcích a zvýšení jedné položky nebo snížení druhé položky, anebo celého zvýšení horní eh, hranice pro roky 2007 až 2013. A potom je tam pro mě problematická věta. Jiné možnosti financování, které nespadají do víceletého finančního rámce, například financování investiční bankou anebo jednotlivými členskými státy, tyto možnosti bychom mohli také ověřit nebo prověřit. Já jsem tedy proto, abychom neustále mysleli na různé další možnosti, abychom zaváděli něco takového jako určitý brainstorming, abychom prověřili určité možnosti, abychom politicky zhodnotili, co bude nejlépe lépe uplatnitelné. Protože samozřejmě, že se na konci musíme pokusit dospět k určitým kompromisům, ale když tedy hovoříme o těchto teoretických možnostech, nějak postrádám ty priority komise, takové to vyznání, kterým směrem by se chtěla vydat. A všechny tyto otázky samozřejmě otáz souvisí i s tou krizí a s s dalšími jinými věcmi. Samozřejmě, že zde máme možnost financování členskými státy, ale myslím si, že ta možnost je dost nebezpečná. Myslím, že v takovýchto zásadních výpovědí bychom měli být opatrní. Jak bychom v budoucnu zacházeli s články 310 a 311 smlouvy? Všechny příjmy a výdaje Evropské unie eh, jsou eh, zasazeny do rozpočtového plánu pro každý rok. To je článek 310. 311 říká, že Evropská unie se vybaví dostupnými prostředky tak, aby dosáhla potřebných cílů a aby provedla svá opatření potřebná. To se podle mě k sobě nehodí. A nebo si myslím, že se komise drží politicky zpátky, ale to je velmi nebezpečný signál, který by vyslala radě za současných politických vyjednávání. Takže rád bych poprosil buď komisi dnes, anebo komisaře, aby to vyjasnil, upřesnil, protože myslím, že se to nezhoduje s tím, co se objevuje ve článcích 310 a 311. Tím pádem bychom se odchýlili od metody společenství a nedodrželi ji. Samozřejmě, že také vím, že není úplně jednoduché kvůli tomu spoždění, o kterém víme, eh, dostatečně včas předložit eh, hospodářské odhady, rozpočtové odhady, jaké dopady by měla Lisabonská smlouva. My komisi říkáme, že nejdříve musíme představit pra, předložit právní dokumenty a musíme vše řádně prověřit, ale samozřejmě nevím, jak bychom to měli prověřit. Je to otázka také koordinátoru, ale pro boha, jak bychom chtěli dospět k dohodě o Evropské vnější službě bez toho, abychom měli interinstitucionální dohodu. Tam mluvíme o tom, jak budeme fungovat, o různých mechanismech, ale také o rozpočtových důsledcích a výzvách, které nás čekají na základě té změny naší práce. Musíme se shodnout na číslech a střednědobého finančního plánu pro další tři roky. Bez toho nemůžeme vlastně dospět k žádnému závěru, takže jsme pod eh, časovým tlakem musíme do té doby něco udělat, a nebo se po třech letech eh, doslova dohrabeme k určitému táhlému rozpočtovému řízení a to si nemůžeme dovolit. To musím říci. Eh, komise na druhé straně, co se týče provádění eh, různých odstavců víceletého finančního rámce, tady v tom má komise pravdu. Někdy docházelo k velmi složitým vyjednáváním, ale vždy se nám čas podařilo schválit rozpočty. Současně ale komise správně říká, že v probíhajících vyjednáváních, co se týče revizí rozpočtu, nástroje potravinové pomoci i Galilea, že tam v těch všech oblastech bychom potřebovali více času na nalezení nějakého řešení. A to poukazuje na to, že bychom si vlastně mohli říci, no, některé problémy se nám podařilo vyřešit, ale čas, který bychom potřebovali, v souvislosti s tím, o kterých částkách zde hovoříme, eh, není odpovídající. Z toho důvodu se musíme pobavit o tom, jak by celý ten proces mohl být plynulejší. Samozřejmě musíme také diskutovat o tom, a to také patří do toho střednědobého výhledu, jak bychom mohli mobilizovat fondy, eh, které máme k dispozici, jak funguje využívání prostředků z těchto fondů Hlavně chci mluvit o fondu Solidarity, globalizačního fondu a nebo fondu nouzové pomoci. Takže musíme hovořit o tom rozměru, ale musíme hovořit i o tom, jak ty prostředky jsou čerpány. To samozřejmě souvisí s tím střednědobým přeskumem a musíme z toho samozřejmě vyvodit důsledky. Co se týče eh, víceletého finančního rádce a přizpůsobení, Naprosto souhlasím s tím, co říká komise. Je velmi zajímavé, když komise hovoří o flexibilitě ve víceletém finančním rámci. Na jedné straně hovoří o tom, že před sebou máme řadu výzev, jako je například financování elektrárny Kozloduj, mikrofinan- nástroj mikrofinancování, operativní činnost GMES. A myslím, že některé věci tedy již byly zohledněny. Dále zde ale hovoří o projektu ITER a o mnoha dalších věcech. Myslím, že bychom si tedy měli být vědomi toho, že eh, marže, které mají velmi důležité kategorie, mají tendenci pohybovat se kolem nuly. a jedná se o snížení u kategorie 2 a navýšení u dalších kategorií, ale tato forma už pro další roky není možná tak, jak jsme to dělali v posledních letech. Myslím, že musíme poukázat na to, že těmito různými operacemi bylo využito asi 8,5 miliard navíc. Chci jen poukázat na to, že v lednu 2005, když se začínalo vyjednávat za rakouského předsednictví, jsme představili dokument, ve kterém jsme jasně řekli, víme, že nebude jasn, eh, jednoduché změnit závěry Evropské rady, ale já jsem jako zpravodaj tehdy říkal, že 12 miliard navíc budeme muset mít, abychom to vůbec zvládli. Tehdy jste říkali, zpravodaj parlamentu se zbláznil, ale dnes jsme se dostali na 8,5 miliard a to jsme v polovině té doby, takže si myslím, že v těchto věcech jsme se opravdu pokoušeli vždy pracovat vážně a seriózně. Komisie, komise správně poukazuje také na to, že kategorie 1A a kategorie 3 a 3B a u kategorie 4 jsou ve vážných potížích. Samozřejmě musíme také vycházet z toho, že co se týče celé problematiky Evropské služby pro vnější činnost, zde budou vážné dopady na kategorii 4 a i na kategorii 5. U těchto kategorií zkrátka pochybuji, jestli je bude možné pokrýt tou stávající sumou s tím finančním rámcem, který máme k dispozici. Komise kromě píše, že není vyloučeno, že vytvoření Evropské služby pro vnější službu bude vyžadovat zvláštní prostředky. Rád bych eh, slyšel více jasných vyjádření už v této fázi vyjednávání. Měli bychom slyšet něco jiného Samozřejmě, když vymýšlíme možnosti v jiných oblastech, měli bychom mít připraveny možnosti pro Evropští službu pro vnější činnost. Myslím, že k tomu tady nedochází, k tomu promýšlení možností. Už jsem krátce řekl něco k těm různým fondům. Komise to vlastně zcela rozumně analyzuje tady tu problematiku, ale slyšel jsem, že probíhá diskuse o tom, jak probíhá čerpání prostředků z fondů, jaké je vlastně vybavení těch fondů a o tom, jestli by nemělo dojít k přeskumu fungování těchto fondů. Samozřejmě, že když se podívám na vyšší čerpání prostředků z fondu globalizace, Ptám se, odkud pocházejí prostředky do Fondu globalizace a samozřejmě podobné otázky nás napadají u Fondu Solidarity a Fondu nouzové pomoci. Kromě toho je zde také řeč o nástroji pružnosti Dobře, nástroj pružnosti v současném finančním výhledu nám poskytl více možností než předchozí finanční výhled, ale komise poukazuje také na to, že například v roce 2010 byla dostupná částka omezená na 115 milionů. Když hovoříme o tom, že zde potřebujeme legislativní pružnost, nebo že zde máme legislativní pružnost, která by umožnila rozpočtovému výboru přesunout určité částky, tedy, které by se týkaly 5%. Myslím, že i toto je téma pro odborné výbory tohoto parlamentu a nejen pro výbor pro rozpočet, zvláště co se týče střednědobého review Myslím si, že by ty odborné výbory parlamentu eh, měly být aktivní. Když hovoříme o víceletém finančním rámci a o dalších krocích přípravy, měli bychom zapojit odborné výbory. Možná, že bychom to měli také zapojit do usnesení o rozpočtu 2011 a měli bychom je vyzvat k aktivitě. Takže v roce 2010 a nejpozději v roce 2011 by výbory měly vypracovat hodnocení programů. Samozřejmě, že musíme vyžadovat aktivitu i od komise, ale i od výboru. Musí se hovořit o tom, kde jsou naše priority, kde budeme postupovat metodou subsidiarity, kde jsou rezervy a kde programy neužívají, ne, nevyužívají dostupné prostředky. K tomuto tématu musíme přistoupit také velmi vážně a zpracovat je v odborných výborech. Myslím, pane předsedo, že by se odborné výbory mohly že by mohly být také upozorněny na to, že je nutné se chopit této úlohy. Pro další rozpočtový proces by si tím zaručili eh, určitou důvěryhodnost. Je velmi zajímavé, že komise v tomto dokumentu píše, že na základě dost potřeby prostředků zde máme hlavní problém nástroje flexibility a to je dostupnost prostředků. Takže to vlastně znamená přiznání, že zde máme nedostatečné marže a všichni víme, že dosáhneme určitého čerpání prostředků v následujících třech letech a to nám jasně říká, že mm, dostupný nástroj, nástroj pružnosti nám nebude stačit. E, v současné chvíli jsme se svolením rady v té situaci, že v každé kategorii máme dostupné marže a že bychom si je měli nechat vyhrazeny. Někdy jsme vlastně nehovořili o tom, jak velké, velké to rozpětí by mělo být ale protože to jinak nešlo, tak jsme u toho balíčku, který jsme pak dali dohromadu, v těch ročních rozpočtech určili na nulu při vyjednávání s radech, protože jinak bychom nedospěli k politické dohodě. Jak eh, s tímto tématem vlastně budeme zacházet v budoucnu? Dostatečné marže, ponecháme si je, anebo máme vše tak těsně financováno, že tady tu kapitolu budeme muset vypustit až do konce víceletého finančního plánování, víceletého finančního rámce. Myslím, že zde je tedy řada témat, o kterých bychom mohli dále hovořit. Je zde to, co analyzovala komise, ale bylo by možné je formulovat do politických důsledků. Můžeme si klást otázky, jak dosáhnout dostatečných marží, jak určit konkrétní procentní rozpětí, jak bychom je mohli stanovit v těch jednotlivých kategoriích, ale dále také musíme diskutovat o tom, když hovoříme o té interinstitucionální spolupráci na revizích a rozpočtových postupech, že před sebou máme problém, že revize víceletého finančního eh, plánu vycházela eh, z čísla 0,03 hrubého národního důhodu a my se na to musíme dívat jinak, než tomu bylo dosud. Na tom tedy musíme také pracovat. Musíme dospět k určité rovnováze rozpočtových orgánů. A nesmíme omezovat možnost jednání, nástroje pružnosti díky jednohlasnosti v radě. Musíme se zamyslet nad tím, co tady bude místo tady těch možností a musíme myslet na rozpětí, na změnu nástroje pružnosti a musíme také myslet na roční stropy jednotlivých rozpočtů nebo na rezervy, které musíme ještě vytvořit. Takže to jsou témata, o kterých budeme v tomto rozpočtovém výboru ještě intenzivně diskutovat, abychom to vše zapojili do interinstitucionální dohody. Nesmíme čekat na víceletý finanční rámec, který máme před sebou na ten nový. Tedy, pane předsedo, to jsou moje úvodní poznámky. Myslím si, že i na základě této zprávy je velmi důležité, abychom ještě před rozpravou o otázkách k ústnímu zodpovězení před radou se věnovali těmto tématům zcela intenzivně a potom je přiměřeně zapracovali do naší rozpravy. Měli bychom zhodnotit tuto zprávu, abychom jako výbor pro rozpočet v souvislosti s Lisabonskou smlouvou dospěli k určitým politickým přizpůsobením. A samozřejmě eh, musíme vyjádřit, co očekáváme od střednědobého review. Merci, monsieur le rapporteur. An... Děkuji, eh, pane zpravodaji. A teď je na řadě Anie, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také Rajmemu i já si myslím, že to je od komise velmi dobrá zpráva. Máme velmi jasnou představu o situaci, podává o ní jasný obrázek a zároveň také vysvětluje, proč je důležité a nutné, abychom na komisi i nadále vyvíjeli tlak, eh, co se týče hodnocení finančního rámce, eh, tak jak to budeme činit. Myslím, že tady je celá řada věcí, které jsme již věděli. Marže jsou úzké, především v kategorii 1 a komise to také vysvětluje, že s etou tady je nějaký program, jeden program, který stojí miliardu eur, ale ty peníze prostě nejsou k dispozici, takže musíme hledat, kde je nalézt. Eh, patrně víme i o dalších, co třeba Galileo. Pravděpodobně budou chtít také více peněz. Eh, a jsou tady eh, agentury, které nejsou financovány, také přicházejí na pořad dne a celá řada dalších věcí přichází na pořad dne. A musíme tedy zjistit, kde se zatím vyskytovaly v předchozích letech nějaké nějaké peníze eh, tak trochu ladem. Teď už jich není až tolik, takže to je ten rozdíl mezi eh, tím, co předkládá tento rozpočet a eh, rokem 2011 ten přebytek se snižuje a zpráva také říká, že v těch nadcházejících letech 2011, 12, 13 budeme možná muset použít eh, mechanismus finanční disciplíny eh, a pravděpodobně náklady na zemědělskou politikou dosáhnou stropu. Nevím, eh, jestli je toto stále názor komise. Každopádně tady prostě jsou problémy před námi, dokonce i v této oblasti. Takže i zde se dají nalézt velké problémy a musím říct, že se domnívám, že v podstatě to vypadá, že musíme, musíme prostě dát na stůl všechny karty. Nejsou tady například žádné požadavky vyplývající z Lisabonské smlouvy, kromě e, služby pro vnější činnost, ale pak je tady celá řada politik, které jsou nové podle Lisabonské smlouvy a tady vlastně víme, že se, se tady objeví plno věcí, je nám tady vysvětlen, jak funguje mechanismus flexibility, ale zároveň se dozvídáme, že to možná nebude stačit. Sidonie se zmínila o tom, že rozpočet Evropské unie se odlišuje od rozpočtu členských států, že prostě nemůže mít deficit, že vždycky končí eh, přebytkem, ale já si myslím, že tady je velký rozdíl v tom, že kromě zemědělského eh, sektoru obl, oblasti je to rozpočet projektů, které jsou v podstatě eh, sedmiletém cyklu, takže eh, je to obrovsky obtížné být flexibilní, vymýšlet nové věci. A my jsme si teď strašně svázali ruce, protože tady není nějaká další marže. Takže ať už se e, lidé objeví s tím či oním nápadem, tak se to bude muset napasovat do nějakého projektu. A to tedy bude velmi obtížná záležitost. Já vím, že je těžké žádat o větší objem prostředků v situaci, ve které se nacházíme, toho ekonomického hlediska, ale každopádně bychom si alespoň měli, neměli nahlá, nalhávat do kapsy, měli bychom se snažit být čestní a prostě držet se určitých skutečností, určitých eh, politik, o kterých se rozhodneme, eh, že, že, je chceme, že v nich chceme pokračovat dál a tam ty finance být musí. Děkuji. Eh, je pravdou, že zkušenost stávajícího víceletého finančního rámce je taková. Velký rozdíl mezi národním rozpočtem a komunitárním rozpočtem je eh, v té délce, po kterou eh, vlastně pokrývá ten rozpočet, to období, po které je pokryto rozpočtem. Na národní úrovni je to rok, komunitární úroveň je sedmiletá, takže my vlastně tady jakoby E, odhlasováváme rozpočet na jeden rok, ale ve skutečnosti je to e, celé sedmileté. Goran požádal o slovo, prosím. First of all... Děkuji. Děkuji velice Reimerovi a souhlasím s řadou jeho hodnocení. Zpráva z komise je velmi užitečná. Nicméně mám určité obavy. Když se podíváte na závěry komise, tak tady uvádí, že jsou tři možnosti. E, přesuny, mobilizace nástrojů anebo revize. Ale e, tady se může jednat pouze, tady jak se, se hovoří pouze o dvou možnostech e, klimatické změny a podobně, ale přitom, jak Sidonie říká, existuje celá řada dalších Eh, politik, které nebude možné financovat eh, třeba, eh, tady nejde jenom o ITER nebo klimatické změny. Čili tento závěr je, myslím, příliš pasivní a jsem přesvědčený, že to budeme muset řešit daleko aktivněji, bez ohledu na ITER nebo klimatické změny. Tady nemáme na vybranou, to je jasné, to je nezbytné zrevidovat, ale budeme se na to muset podívat a takže tyto závěry mi připadají poněkud problematické. A z tohoto pohledu si myslím, jak si souhlasím s tím, co říká Reimer, ale jak řešit konkrétnější návrhy, jak to udělat, to bude klíčové totiž v souvislosti s rozpočtem 2011. Takže my si musíme říci, jak a kdy E, řešit konkrétní návrhy. Jestliže komise předloží návrhy před koncem prvního pololetí, e, tak budíš, ale co když ne? Co když tak neuční, tak co budeme dělat? Takže teď tady máme na stole tyto otázky, ale já si myslím, že potom bychom velmi brzy měli podrobně se e, zabývat tím, jak to udělat a kdy, protože jinak se dostaneme do velice obtížné situace. Děkuji. Helga požádala o slovo, předpokládám, se chce zeptat, jestli ozubená kola finančních perspektiv budou taky zelená. Já bych nejdříve, pane předsedo, ráda poděkovala komisi. Děkuji komisi za zprávu a děkuji Reimerovi za jeho úvod. Pokusím se věnovat těm konfliktům, které zde vidím. Víte, že z mého pohledu je potřeba a nutná revize evropského rozpočtu, pokud chceme financovat naše nové priority a pokud na základě krize a nových výzev, které před sebou máme, a to je klima, nový růst, nová pracovní místa, nové materiály, nezaměstnanost mládeže, pokud tedy chceme bojovat s těmito tématy, musíme přizpůsobit ten rozpočet. Současná struktura rozpočtu to neumožňuje. To jsme viděli už v minulých letech, jinak bychom přeci nepřikročili k těm všem změnám a vyjednáváním s radou. Takže eh, to je u všech těch rozdílů, které máme mezi skupinami, to jediné, na čem se shodneme, že potřebujeme tu revizi proto, abychom byli schopni financovat naše nové priority. A co je vlastně v současné chvíli realistický přístup? Nemůžeme si dovolit žádné dluhy, to je správné a to je vlastně určitým způsobem správné. Evropský rozpočet je také velmi omezený, ale určitým způsobem Eh, nám ta flexibilita v minulých letech umožnila, že nám členské státy dali tzv. čerstvé peníze a že si vlastně vzali úvěry a to bylo možné financovat tím pádem naše nové priority. Takže to, co říkal Reimer, to, co jsme zažili v posledních 10 až 15 letech, bylo, že jsme žili nad poměry a udělali jsme mnoho dluhů. Od roku 2011 už například v Německu nemůžeme tímto způsobem dále poskytovat, protože jsme se shodli na politice brždění dluhů. Ten způsob financovat určité věci dalším braním úvěru, to není možné. To musí mít nutně dopady na evropský rozpočet. Takže ochota Německa a nebo jiných členských zemí dát k dispozici evropskému rozpočtu více prostředků, ta je tady. A to je samozřejmě konsekvence dalších společných projektů, jako je Galileo a další. To nám umožní eh, navýšit rozpočet i za předpokladu, že jsme měli k dispozici původně malé marže. Teď se musíme položit otázku, jestli je to vlastně vůbec realistické, i, kdychom bych si to, i, kdycho, i kdybychom si to vlastně přáli. Na jedné straně zde máme evropský rozpočet, a přerozdělování, pokud už nebudeme mít k, do, k dispozici peníze. To by bylo velmi bolestné, protože některé věci z těch, o kterých jsme rozhodli, že je chceme financovat anebo musíme financovat, by nebyly financovatelné. Ta jiná strategie, než to přerozdělování anebo náš cíl, by mohlo být odpovědět si na otázku, Existovala by nějaká možnost i přesto, že členské státy mají opravdu napnuté své vlastní národní rozpočty, aby přispěli více do evropského rozpočtu, protože některé věci budou lépe realizovatelné, pokud je uděláme, uskutečníme na evropské úrovni. Myslím, že bychom se tady o tom měli zcela vážně pobavit. A tím se dostávám ke své poslední poznámce. Uh, Eh, když jsme v roce 2007 schvalovali současný finanční výhled, eh, hovořili jsme o konkrétních omezených částkách. Věděli jsme, že budeme muset prověřit určité zásadní body toho rozpočtu. To byl vždy náš cíl. Já jsem za to vždy bojovala, ale v současné chvíli získávám dojem, že o to rada ztrácí zájem. A máme nyní před sebou otázku, jestli k tomu vůbec dojde. Ta před námi vysí ve vzduchu a tím současně se vystavujeme nebezpečí, že nebudeme možní re- schopni reagovat na aktuální výzvy. Takže je současně nutné hovořit o politických změnách a o současných výzvách. E, určité věci se budou muset změnit, pokud nás rada má brát vážně. Myslím, že z toho důvodu potřebujeme zahájit otevřenou strategickou diskuzi. Jinak bychom se v dalších měsících mě mohli ocitnout v zablokované situaci. Děkuji, Helgo. Salvador Garriga požádal o slovo. Kolega Jen jen krátce, pane předsedo. Ostatní kolegové už totiž vyjádřili svůj názor na zprávu Rainera Bögeho. Chci vlastně říct jen následující. Část dnešní diskuze o mezích rozpočtu pro budoucnost bude muset být přenešena do nové diskuze, a sice diskuze o nových zdrojích příjmů, o nových zdrojů, zdrojích evropských společenství. Evropské rozpočty by nám totiž jinak nestačily. Národní rozpočty a evropský rozpočet musí být nějak vyrovnány. Tato myšlenka už se objevila v několika dokumentech. Eh, byla zmíněna panem Lamasurem i jinými kolegy. A tato myšlenka znamená, že rozpočtový výbor se v následujících diskuzích o víceletém finančním rámci musí soustředit na konkrétní věci. A na věci, které by přinesly určitou úsporu. Vše to musí být rovněž zohledněno členskými státy. Musíme se soustředit na nové výzvy, na nové priority a musíme se jim přizpůsobit. Kolegové už hovořili, že co se týče rozpočtu, nemáme zde dostatečné rozpětí. Není tomu tak každý rok, ale budou zde i přebytky ze zemědělství. V roce 2011 ale určitě ne a proto musíme nalézt novou rovnováhu mezi národními rozpočty a rozpočtem společenství. To se musí stát velmi brzy. Děkuji, Salvadore. Já bych rád taky tady vyslovil pár eh, připomínek. Samozřejmě naše dnesní diskuse se zdá být poněkud posunutá vzhledem k situaci, která existuje 48 hodin. Už o těchto tématech nemůžeme hovořit stejně jako minulý týden, ale zatím nevíme, jak o nich hovořit. Já uvedu pár příkladů. Dnes máme pocit, tak zatepla vlastně po té akutní krizi a potom obrovském spektakulárním eh, plánu, který zdá se uklidňuje trhy, máme pocit, že všechny naše státy budou, mít, budou muset mít velice eh, přísné rozpočtové politiky a že těžko můžeme obhajovat, že všechny rozpočty se musí snížit, kromě evropského rozpočtu. To je ten, ta pesimistická úvaha nebo pocit. A možná, že všichni zjistíme, že nejlepší způsob, jak tento sanační plán eh, doprovázet je tak, že dva, jeden, dva roky se evropský rozpočet zvětšovat nebude. Ale samozřejmě existují i odlišné možnosti. Ještě před třemi dny všichni představitelé v Evropě a všichni naši právníci vysvětlovali, že Evropská unie se zadlužit nemůže. A já sám jsem to tvrdil. A není to pravda. Prostě to není pravda. Článek 122 nepočítal s možností zadlužení, ale počítal s možností poskytnutí finanční podpory ze strany Evropské unie. A teď bylo rozhodnuto a právníci nám dokazují, že to je naprosto v souladu se smlouvou. To je konec konců role právníků. Právníci mají dokazovat, že je vždycky všechno možné, jakmile existuje dost silná politická vůle. A jedni jsou placení za to, aby to komplikovali. Ano, ale správní právníci a správní politici mají právníkům říci, jak se má jak si porušovat smlouva. Ne, chci vysvětlit, že se neporušuje. Teď je možné, aby Evropská unie si vypůjčila proto, aby pomohla špatně vedenému národnímu rozpočtu. A politicky vysvětlujeme, že ovšem Unie by si nemohla půjčit, aby půjčila evropskému rozpočtu, který je obhospodařován naprosto nejlépe, tedy rozpočtu Evropské unie. A rozpočet Evropské unie obsahuje, jak říkal Ann Jensen, celou řadu velkých bezvadných projektů budoucnosti. Jsou to projekty zdravé, které podporují ekonomický růst, které inteligentně jak si doprovázejí sanační plán, který není jenom sankční, ale, ale prostě ozdravný. To byl návrh Delorse a, a jakmile ten návrh vyslovil, tak jsme všichni říkali, to nejde, ale naopak, ode dneška evropský rozpočet by mohl mít 60 miliard deficitu. Tak rozhodla rada. Rada to akceptuje. Takže proto já říkám pozor na mimorozpočtové položky, protože nám řeknou, je, ale to s tím nesouvisí. To je sice unijní, ale není to v rozpočtu. Jak to, že to není v rozpočtu, tak kde to teda je? A jakmile bude nutné připustit přirozeně, že to je v evropském rozpočtu, tak se zeptáme politiků, čili Evropská unie si smí půjčit jenom proto, aby půjčila těm, co špatně hospodařili a nemůže si půjčit na financování evropských politik, které stejně nemůže financovat jinak? Takže to, k čemu došlo v posledních dnech, naprosto mění zadání problému a může to vést buď k celkem smutnému a pesimistickému scénáři, kdy budeme všichni jaksi muset eh, jaksi podstoupit anorektickou léčbu, anebo to, se to, to vyústí v nové možnosti. Já uvedu příklad, Helga se možná bude usmívat a já nemůžu odolat v eh, příležitosti rozesmát Helgu. Čili, kdybychom si řekli, pokud akceptujeme, že bychom si rozdělili úkoly ve financování takzvaných prioritních politik mezi členskými státy a námi. A položíme otázku představitelů rozpočtových výborů národních parlamentů teď v červnu a kdybychom na tuto myšlenku přistoupili, tak jim řekneme, podívejte se, my máme na starosti evropský rozpočet a budeme eh, jaksi šetřit a nebudeme jej zvětšovat pouze v jedné oblasti, takže nám svěřte tuto odpovědnost, protože to je plně v kompetencích na základě Lisabonské smlouvy a na základě všech politik, které zatím Rada přijala za poslední dva, tři roky, a to je životní prostředí. Energetickou politiku a životní prostředí. Existuje řada programů vytvořených pro úsporu energie, pro Eh, přechod k čistým energetickým zdrojům, pro ochranu životního prostředí, eh, pro výzkum v oblasti energetiky. A to budeme financovat s novými zdroji, které od roku 2013 přinese eh, dražba emisních povolenek, která se bude, které budou tedy se vztahovat k mm, podnikům a dopravním prostředkům, které bohužel vypouštějí k skleníkové plyny. Já bych to osobně jako nepovažoval za prv, nejlepší možnost, ale dává to smysl. Tak prostě, aby členské státy pochopily, že jakmile jsme všichni ve stejné situaci, pak musíme přemýšlet a společně hledat řešení, eh, jak se rozdělit úkoly a v rámci této dělby úkolů Evropský parlament a Evropský rozpočet může eh, sehrát pozitivní roli, aniž by to nutně musel eh, splatit daňový poplatník a aniž by se museli jedni nebo druzí zadlužovat ještě víc. Takže tím jsem chtěl kolegové upozornit, že Ono je těžké dnes dospět k závěru a už dnes nemůžeme říct to, co bychom byli mohli říci a co jsme říkali minulý týden. Nicméně, budeme jednat o otázce k ústnímu zodpovězení, která stále platí a tato otázka položená radě a parlamentu by, a, a komisi by měla e, být na pořadu jednání e, příští plenárky, to znamená v květnu. A z toho bychom pak mohli vyvodit závěry v červnu. S tím, že do té doby hopefully doufejme, Evropská komise nám snad předloží. Mně by stačilo, kdyby se pan generální ředitel usmál a, a nechci ho tady mučit, eh, a, aby odpověděl, ale e, doufám, že do té doby nám tedy prostě komise předloží další dokumenty v duchu Eh, toho, co rozpočtový výbor žádal a co, jak si je uvedeno v té otázce k ústnímu zodpovězení, co se týče adaptace a revizí finančních perspektiv. Vážení kolegové, můžeme tímto ukončit toto téma, leda, že by eh, Reimer chtěl znovu slovo? Prosím, Reimere. Also in der Tat, eh, tím vývojem, kterým v současné chvíli procházíme, se samozřejmě změní a mění ty diskuze, které vedeme zde v parlamentu a konsekvence, které budou mít na další postupy. Takže o tom vůbec nepochybuji. A závěry předsedy byly naprosto správně a v tuto chvíli bylo nutné to jasně říci. Rád bych dal zapravdu Goranu Fermovi. Ano, za těchto okolností se musíme přesně podívat na následující. Ještě nemáme zhlédnuto všechno, ani finanční eh, konsekvence Lisabonské smlouvy na Evropskou službu pro vnější činnost. Tady to musíme také ještě zapojit do naší diskuze, ale potom, až budeme hotovi, nejpozději na eh, základě závěru diskuze s radou a s komisí, se budeme muset zabývat následujícím. Jak budeme pokračovat formulací pozměňovacích návrhů ke stávajícím návrhům komise. A to jak co se týče víceletého finančního rámce, tak přizpůsobení institucionální dohody. E, teď hovořím o zprávách, za který budu zodpovědný v budoucnosti já. E, musíme dbát na to, aby u přizpůsobení víceletého finančního rámce došlo k souhlasu e, k odsouhlasení parlamentu. Očekáváme významné diskuze s ostatními institucemi, protože e, například dojde-li ke spoždění v radě, bude parlament pod časovým tlakem. To bychom si měli odpustit, takže očekáváme, že e, dojde k závažnému a seriózně branému vyjednávání, abychom e, dospěli k vyrovnanému rozpočtu a abychom se mohli shodnout na těch následujících tématech. Myslím, že to je eh, velmi důležité a že musíme na tom pracovat všichni. Děkuji. Merci, merci Reimer. Děkuji, Reimere. Takže já teď navrhuji, abychom přistoupili k bodu 9, což je mobilizace nástroje Eh, přizpůsobení se globalizaci. Tady jsou dva aspekty. Aspekt eh, uvolnění prostředků ve prospěch technické pomoci pro Evropskou komisi a za druhé ten klasičtější aspekt žádosti mm, několika členských států. Takže mm, proběhne první výměna názorů ke zprávě Barbary Matera. Prosím, Barbaro. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych eh, vás upozornit na tuto otázku mobilizace prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to návrh od komise. Je to odlišná situace oproti předchozím, protože se tady vlastně hovoří o článku 8 první eh, odrážka, kde se E, objevuje ta částka 0,35 e, ročně jako technické pomoci. Jde o to kontrolovat, jak toto funguje. A e, jedná se tedy o milion 100 tisíc eur. Jaké jsou činnosti, které spadají do těchto technických úprav? Jejich mnoho různých a chci to upřesnit. Nejprve hovoříme o dozoru. To znamená, že komise má v úmyslu několik paralelních studií ohledně realizací fondu. 270 tisíc eur. Pak je tady informovanost eh, prostřednictvím webových stránek 240 tisíc eur a e, potom je to tedy znalostní základna e, studie, která sbírá e, jednotlivé údaje o hospodářské, hospodářstvím podmíněném propouštění, to je 50 tisíc eur, a pak další forma technické pomoci, tady se uvažuje o dvou setkáních, dvou jednáních zástupců FEM a komise. 70 tisíc eur. Pak výměna nejlepších postupů, to znamená, že experti z členských států se budou setkávat, aby připravili dokumentaci a aby dospěli k určitým ukazatelům, určitým indicím eh, ohledně požadavků. Tady také hovoříme o nějakých 200 tisících na náklady. A pak je to ještě otázka hodnocení. Hodnocení ten, eh, což je tedy asi 300 milionů, 300 tisíc eur. Tento návrh nepředstavuje skutečně žádný problém. Rovněž jsme požádali o podporu, co se týče Evropského sociálního fondu. Čekáme na stanovisko výboru e, pro zaměstnanost a 19. května e, by se měla sejít pracovní skupina a 1. června by se tedy mělo hlasovat a my pak v našem výboru 2. června. Doufejme, že tady nedojde k nějakému e, problému a že to všechno proběhne hladce. E, nejprve ve výboru pro zaměstnanost a potom u nás, jak jste řekl, pane e, předsedo, tak e, vlastně už tady jsou tři žádosti ze strany dvou členských států. Je tady nejprve Irsko, výrobní sektor, výroba skla a keramiky, čtyři podniky, Eh, je to nějakých 598 eh, pracovníků a eh, je požadováno částka ve výši 2 milionů 500 tisíc. Pak jsou tady ještě dva požadavky ze strany Španělska. Nejprve je to zase keramika a stavebnictví. Hovoříme o 111 podnicích s 1600 pracovníky a žádost je ve výši 6 milionů 600 tisíc eur a ta třetí žádost je opět ze Španělska, je to sektor dřeva a dýhy a tady hovoříme eh, o 587 pracovnících a o milionu 900 tisících eur a čekáme na stanovisko výboru pro zaměstnanost. Děkuji. Děkuji, Barbaro. Takže nikdo nežádá o slovo. Chci vám poděkovat za toto velice jasné úvodní slovo. Jak Barbara naznačila, tady vlastně máme co dočinění s dvěma odlišnými právními nástroji. Jeden se týká mobilizace fondu pro technickou pomoc z podnětu komise. Tady se bude hlasovat e, v výboru pro zaměstnanost 1. a u nás 2. června. Pak jsou tady ty tři případy, které teď leží na stole. Irská, e, irský případ, e, případ Valenciana a pak, pak případ Castilla Valenciana. Ty dva druhé jsou ze Španělska a výbor EMPL se tím bude zabývat v květnu a v zásadě náš výbor by se tím měl zabývat 21. a 22. června. Výborně, děkuji Barbaře. A teď chci říci, že jsem zapomněl eh, zmínit se o bodu 6 eh, pořadu jednání a navrhuji vám, abychom se jim nezabývali. Je to prostě takové opomenutí eh, psychologicky velmi významné. Jde o opravní rozpočet číslo 4 eh, z roku 2009. Tady je napsáno 2010, ale jde o rok 2009, že? Je to vlastně přebytek roku 2009. Ano, opravuje se předseda opravní rozpočet číslo 4 lomeno 2010 ale je předmětem je vlastně přebytek z roku 2009, protože jsou tady určité přebytky. Výborně. To ale může počkat. Spravodaj není přítomen. To je teda škoda. Moc lituji toho, že nám tady popílek z vulkánu ze sopky spozdil eh, našeho zpravodaje jestli tedy všichni souhlasíte. Co Salvator je e, byl by připraven nahradit zpravodaje, ale víte, ono se jedná o tak e, složité téma, že vám já navrhuji, abychom se bodem číslo 6 nezabývali. Budeme mít jiné příležitosti tak učinit a bude budeme mít možnost v rámci nové eh, eh, rozpočtové a hospodářské a politické krajiny o tom hovořit. Goran, chtěl bych vidět, zdali pan předseda či někdo jiný by nám vysvětlil, jaké jsou tady možnosti. Máme z právního eh, pohledu vlastně možnost odmítnout, opřipomínkovat a, nebo nějakým dalším způsobem zamítnout či e, jinak s tímto návrhem e, zacházet. E, to je právě to téma. Já se v tom absolutně nevyznám, nevidím jasně, co tedy je možno dělat a proto navrhuji, abychom to celé odložili, protože prostě je zřejmé, že nejsme tlačeni k tomu, abychom dnes o této věci rozhodli. Až do posud musím říct, že jsem slyšel různé velice protichudné věci je tady něco, co je ve smlouvě, pak jsou další věci uvedené ve finančním nařízení a pak je tady takový určitý úzus, který vyplývá z nějaké gentlemanské dohody či co. Každopádně je tomu tak, že politicky korektní až do posud znamenalo chovat se následovně. Když komise E, konstatovala přebytek, tak se ten přebytek okamžitě dal členským státům. Ale ono si to vyžaduje určitého rozpočtového postupu, vyžaduje si to hlasování v parlamentu. Já nejsem nějaký právník, uvažuji jednoduše a prostě. V demokracii se nedá říci, e, že tady určité téma bude předloženo e, parlamentu, to za prvé, za druhé parlament musí říct ano, za třetí hlasování v parlamentu v tomto směru nemá absolutně žádné důsledky. Tohle není podle mého nějaký demokratický režim, je to možná nějaký středoazijský režim, ale není to Evropská unie. Takže pokud se má hlasovat v parlamentu a pokud je toto hlasování nutné z hlediska postupu, tak parlament musí mít možnost, právo říci, Eh, ne, možná, že nemůže předkládat pozměňovací návrhy, dobře, ale musí mít možnost říct ne. A musí snad alespoň mít eh, možnost rozhodnout o datu, kdy hlasovat bude, jinak je třeba modifikovat smlouvu. Ale já říkám, toto je názor eh, osobní, jednoduché, jednoduše uvažujícího člověka a ne žádného právníka. Každopádně si myslím, že bychom si mohli dovolit několik dnů navíc a jistě, a to máte zcela pravdu, eh, bychom ten čas mohli využít k tomu, abychom si ozřejmili maximálně právní situaci. Salvator je trošičku frustrovaný, protože si chtěl vzít slovo. Chceš si vzít slovo, Salvatore? Ne, děkuju, jenom takovou maličkost chci říct, a vy jste to ostatně velice výmluvně řekl sám, eh, těch 48 dnů, hodin, než tedy 48 dnů, než eh, to rozhodneme, znamená, že budeme připraveni před dalším jednání eh, našeho rozpočtového výboru, jak se eh, k věci postavit. 42 dnů nám dává dostatečný prostor k tomu, abychom to měli všechno připraveno na příštím zasedání rozpočtového výboru a všichni doufáme, že problémy, které Rada má s opravným rozpočtem, se do té doby vyřeší. Dobře, pokud souhlasíte, tak budeme postupovat tímto způsobem. A to nám umožňuje postoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání a teď dám znovu slovo Salvadorovi, eh, který eh, nahrazuje našeho zpravodaje. Eh, jedná se o bod 10, nebo tomu tak není? Takže desítka je odložena. Výborně. No pak zdá se, že můžeme odsunout v čase i bod 10. Takže bod se jsme odložili. Jedenáctka. Rozpočet na rok 2010, ale k tomu už není teď co říci. Spravodaj odešel. Dvo, dvanáctku to jsme také odložili, protože Marta Andreasen tady není a nemáme žádnou lhůtu, kterou bychom museli respektovat. Naštěstí Juta přítomna je, naště, zná e, svoji práci, e, a je tedy schopná nám uh, uvést téma agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostory svobodu, e, v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Juto, máš slovo. Ähm, Děkuji. Takže tady to téma, myslím, úplně stačí, abychom mohli minimálně spochybnit to, jestli se na tom všem zhodneme, jestli bychom měli vypracovat stanovisko k tomu, co eh, vypracovala komise. Komise v červnu minulého roku předložila tento návrh. Podle něho by měla být zřízena agentura, která bude mít na starosti provozní řízení rozsáhlých informačních systémů a to, jak už řekl předseda v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Co konkrétně to znamená? Znamená to, že bude fungovat šengenský informační systém SIS-2, že bude zaveden informační systém o vízech VIS a Eurodac. To je další systém který bude sloužit eh, k uplatňování dublinské dohody a měl by usnadnit určité věci. Jde tam o otázky azylu, azylu a žádostí o azyl příslušníků třetích států. Všechny tyto tři organizace by se měly sloužit, sloučit a měly by být spravovány jednou jedinou agenturou. Komise dále navrhuje, že tato Agentura by měla být zřízena do konce našeho současného finančního výhledu, o kterém právě hovoříme a měla by mít k dispozici 13 milionů eur, tedy tolik by měla stát. Tyto prostředky, jak říká komise, nejsou vůbec žádným problémem, protože vůbec nezatíží marži. Tyto prostředky totiž budou pocházet ze tří rozpočtových položek, a sice položek pro SIS 2, VIS a Eurodac. Když se ale na ty věci podíváme konkrétně, stojí před námi první moje otázka a já prosím komisi, aby mi na ní odpověděla. Podívejme se na Eurodac, na SIS-2 a na, na VIS. Když sečteme ty částky, které mají k dispozici, máme zde 401 milionů eur v těchto třech rozpočtových položkách. E, ta budoucí agentura ale bude potřebovat třináct milionů z toho, co se stane s těmi 288 miliony, které nám zbydou. Co s tím uděláme? Na co zamýšlíme použít tyto prostředky? To je tedy moje první otázka. Moje druhá otázka je následující a já prosím komisi, aby nám nyní by nás nyní podpořila. E, nyní jsme ukončili dlouhou diskuzi o tom, že když chceme vůbec pomýšlet na budoucí evropský rozpočet, potřebujeme docílit určitých synergických efektů, které nám umožní práce na evropské úrovni jaké efekty budou mít ty synergické efekty na národní rozpočty. Já jsem právě vysvětlila, co ta agentura bude mít eh, na práci, ale samozřejmě to znamená, že odpadne mnoho práce ve členských státech. Členské státy z toho musí mít nějaké rozpočtové ulehčení, nějaké zmírnění. Já chci tedy od komise slyšet, jestli tomu tak bude. Pokud se shodneme, že taková agentura vznikne, pokud bude pracovat, musíme přesně vědět, co konkrétně to bude znamenat pro členské státy a jaké úspory jim to přinese. Nesmí tomu být tak jako obvykle, jako u všech ostatních agentur, že práce bude přesunuta na evropskou úroveň, na evropskou agenturu a všichni ostatní si řeknou, aha, to je skvělé a budeme pokračovat tak, jak jsme pracovali dosud. To je tady moje druhá otázka ráda bych viděla hodnocení dopadů. Třetí otázka je následující. Ta agentura ve chvíli, kdy začne vykonávat svou činnost, bude mít přibližně 120 zaměstnanců. Ano, 120 zaměstnanců. Tito zaměstnanci budou pracovat potom pouze pro tuto agenturu. V současné chvíli ale máme takovou situaci, že to, co by agentura vlastně měla zpracovávat, je vykonáváno komisí. To jsou tedy úlohy, které bude přebírat komise, ty nyní vykonává komi- které bude vykonávat ta agentura, ty nyní vykonává komise. Ale já jsem vůbec nikde nenašla žádný přenos, transfer pracovních míst. Uh, že by ti lidé, kteří teď na těchto činnostech pracují u komise, že by měli pracovat potom u té agentury. Právě naopak, mnoho zaměstnanců Eurodaku, a to i externí zaměstnanci, by potom byli zařazeni do jiných pracovních složek komise. Podle mého názoru patří do té agentury. Další věc je také to, že budeme mít 20 zaměstnanců a 20 externích, 25 externích zaměstnanců z VISu a ze SISu 2. Ti by také měli být převedeni. Ale v žádném případě se nehovoří o tom, že by měli být převedeni do té agentury. Čtvrtá věc, kterou mám. Ráda bych věděla, na co komise myslela, když dělala tento návrh. Samozřejmě můžeme si to všichni domyslet, ale já to chci jasně slyšet. Další tedy poslední věc, kterou chci říci, je hodnocení dopadu, ke kterému se komise zavázela a ke kterému komisi vždy vyzýváme. Chceme nějakou novou agentury, agenturu, chceme ji nebo ne? Jakou přidanou hodnotu bude mít tato agentura ve srovnání se složkami komise? Potřebujeme nutně tady to hodnocení, Eh, hodnocení, které máme k dispozici, již je staré, je starší více než tři roky. Na různých místech, a to nejen u nás ve výboru Libe, ale i v národních parlamentech, se vždy eh, mezi tím začala ozývat kritika, že tato agentura, tak jak je koncipována, v žádném případě nezaručí ochran osobních údajů, která bude nutná a nemůže ji zajistit. Takže zde zrovna probíhá diskuze o přenosu dat, o ochraně údajů. Hovořili jsme o tom se Spojenými státy a ta diskuze pořád ještě probíhá. Myslím, že v této souvislosti bychom se měli u nás mezi 27 členskými státy, a to i na evropské úrovni, tímto tématem zabývat minimálně tak, jak to dělají ostatní čláty, jak to požadujeme od ostatních států, se kterými máme dohody. A další otázka, která před námi stojí, je eh, samozřejmě Máme zde tuto myšlenku té agentury, ta už je dlouho, ale mezi tím také máme eh, úřad na podporu žadatelů o azyl. A mě teď zajímá, eh, kde se činnosti těchto dvou agentur překrývají kde dochází ke shodné činnosti. Myslím, že než odevzdáme stanovisko výboru LIBE, potřebujeme ještě obdržet od komise řadu informací. Možná, že někteří kolegové budou mít na komisi ještě více otázek a my požadujeme, abyste prosím všechny naše otázky odpověděli. Merci beaucoup. Děkuji. Chce komise částečně odpovědět již nyní? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dříve než předám slovo kolegovi z generálního ředitelství pro e, svobodu, e, spravedlnost a bezpečnost, tak se zmíním o jedné otázky, která se týká případných úspor týkajících se lidských zdrojů v komisi, souvisejících s aktivitami, které by přešly na agenturu. Ano, tam, kde dochází k úsporám, komise systematicky vycházela z toho, že ty úspory se využijí k tam, kde politické priority vyžadují e, navýšení e, aktivit a, a pracovníků ze strany, práce ze strany komise. A také takto komise vlastně dodržuje svůj závazek, že nebude žádat o nové pracovníky. To je tedy ta otázka lidských zdrojů. A nyní předám slovo generálnímu eh, řediteli, eh, tedy eh, toho ředitelství pro prostor svobody, bezpečnosti a práva. Děkuji, prosím, pane řediteli. Děkuji, pane předsedo. A paní zpravodajko, já se pokusím odpovědět na ty otázky po jedné. Doufám, že na žádnou nezapomenu. Nejprve náklady. Tady jsou dva aspekty spojené s náklady. První se týká vysokých nákladů agentury a jednotlivých systémů a ulehčení tedy pro e, členské státy já bych úvodem řekl, že náklady a finanční údaje, které máte eh, v tom eh, prohlášení doprovázející náprh, se týkají nákladů na založení agentury a také to pokrát, eh, ovšem pokrývá to také provozní náklady, ovšem ne náklady na, na vytvoření systému, který souvisí s nástroji a správním základem kde náklady na VIS, na SIS a tak dále, které jsou ovšem součástí jiných právních nástrojů. Ze stejného důvodu otázky spojené s ulehčením národním rozpočtům, které přinese agentura, odpověď zní také ne, protože tyto náklady jsou stejně pokryté eh, již v rámci tedy rozpočtu na tyto systémy, jako Eurodac a podobně, což samozřejmě bude jiné, když ty systémy bude eh, provozovat agentura, protože všechny náklady vlastně budou soustředěné v agentuře. Co se týče zaměstnanců, na tuto otázku již bylo odpovězeno. V tuto chvíli agentura, uvažuje se o tom, že by agentura převzala zaměstnance komise, kteří se v tuto chvíli věnují právě vytváření SIS, VIS a Eurodac. Eh, impact Assessment, ano, ten je vypracovaný, to je základ tohoto stávajícího návrhu na stole. Eh, řešení, které bylo v současné době identifikováno, co se týče jaksi právní eh, eh, struktury a, a tak dále, to je všechno součástí tedy té studie dopadu. Proč to nedělá komise, ale agentura? O této otázce se dlouze diskutovalo v rámci studie dopadů a také to bylo předmětem společného prohlášení Rady parlamentu a komise v době, kdy právní základ SIS a VIVS eh, volali vlastně po eh, vytvoření agentury eh, ze strany parlamentu, rady i komise, kdy bylo řečeno, že vlastně jedině agentura může takový systém provozovat a ani samotné členské státy, ani komise nejsou vybaveny tak, aby mohly takový systém provozovat. Ochrana dát. To je otázka, o které se hovořilo ve výboru Libe eh, v době, kdy se jednalo o prvním návrhu. Odpověď zní, že pravidla pro ochranu dat Eh, jsou eh, jaksi dána eh, v rámci každého z těch tří nástrojů, ačkoliv agentura sama bude mít také vlastní tedy regulaci ochrany osobních dat. A důležité je také, že sama agentura nebude uživatelem těchto dat a informací, které budou systémy zpracovávat. Protože nadále zůstávají členské státy vlastníky těmito daty. Agentura pouze provozuje ty systémy jako takové, ten, ty, ty, ty, ty přístroje, ten hardware a zajišťuje, aby tam ta data byla k dispozici. E, vím, že taky jedna otázka se týkala interoperability, to je velmi důležité, o tom byla řeč také ve výboru Libe a, a je to důležitá věc. Tady já bych e, uvedl, že to není zajištěno, tomu vlastně právní základ přímo brání a my jsme přesvědčeni, že to je významná ochrana právě osobních dat v systémech. Překrývání s eh, Evropskou zahraniční službou? Ne, tam není, je to v mandátu nebo v kompetencích této agentury není eh, to tež. Takže pokud by byly nějaké další otázky, jsem připravený zodpovědět. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajka, prosím. Já bych si tedy ráda ještě jednu věc vyjasnila. Eh, musím říci, že jste nám uvedl příklad pro to, jak komise dokáže lhát. Komise neustále předpokládá, a to řekl minule i komisař Levandovský, že vůbec nedochází k navýšení personálu. Tomu zkrátka nerozumím. Pokud budeme outsourcovat různé úlohy a uvolní se tím personál a rozdělíme ho do ostatních složek komise, tak samozřejmě je pouze navyšován personál agentur, jeho stále více a komise vůbec nemá žádné nové zaměstnance. Takže já si myslím, že to je tedy obrovská lež. Dobře, vy za to nemůžete, vy jste jen ten, kdo ta, nám tady teď musí čelit. Ale já jsem se ptala zcela konkrétně na úspory, které pocítí členské státy ve chvíli, kdy se rozběhne agentura. To nemá nic dočinění s prostředky, které musíme vzít do rukou ke, a mít je k dispozici pro zřízení agentury anebo pro rozvoj těch eh, IT systémů protože když je začneme investovat, do nich začneme investovat my tady, nemusí to dělat členské státy. Vy jste právě řekl, že členské státy nepocítí žádné úspory, tak potom přece nemůžu stát o zřízení této agentury, pokud to nebude nic jiného, než dostat eh, dodatečné vývaj, výdaje na evropské úrovni. Eh, v žádném případě to nemůžu zastupovat, protože teď všechno běží tak, jak by mělo. A já chápu, že máme centrálu ve, Fra- eh, ve Francii, kde se sbírají data a dále zde máme zálohu těch dat, všechno funguje perfektně. A já si kladu následující otázku. Řekl jste právě pravdu? Nepřinese to členským státům žádné úspory? Nemusíte mi odpovídat teď. Pokud mi řeknete ne, nechci odpovídat, tak uh, se nad tím budu muset zamyslet ještě jinak, ale pokud mi teď řeknete, no jo, tahle ta agentura bude vlastně jenom spravovat a bude úplně vázána na to, co jí předepíše komise a bude postupovat tak, jak Evropská komise stanoví právní systémy pro ty tři složky, které již existují tak potom budu proti té agentuře. To potom bude pouhá výkonná agentura, pokud to říkáte tak, jak to teď zaznělo. Kladu si otázku, proč tedy komise nezřídí výkonnou agenturu pro tyto tři instituce, které už existují. Já to prostě nechápu. Přeci už v současné době máme ty dva nástroje, které můžeme zřídit. Proč pokud ta agentura nebude dělat nic jiného než zprávu, proč to není obyčejná výkonná agentura? Proč se musíme zapojovat do toho procesu zřizování jiné agentury než exekutivní výkonné? Très merci Výborně, děkuji Juto. Myslím si, že Juta ten problém velice dobře umístila, velice dobře eh, uvedla i s těmi implikacemi finančními, politickými a rozpočtovými. Máme předložit stanovisko. Eh, hlavní příslušný výbor je výbor LIBE a zatím je příliš brzy na to, abychom teď upřesňovali kalen, eh, časový harmonogram pro pozměňovací návrhy a předložení v plenární zasedání. Každopádně zpravodajka má v úmyslu nám první návrh předložit počátkem června abychom si mohli vymínit názory a pak uvidíme, eh, jak to bude mít s časovým harmonogramem výbor Libe a upřesníme ten svůj. Děkuji Jutě. Před sebou máme bod 14, to znamená systém předčasného varování eh, v oblasti zemědělství. Jak dobře víte, eh, generální ředitelství Agri Eh, Evropské komise nám pravidelně předkládá eh, informace o eh, spotřebování finančních prostředků záručního fondu pro zemědělskou politiku. My jsme dostali v tomto směru první zprávu, která se vztahuje k prvním třema měsícům pro rok 2010. Jistě si uvědomujete význam zemědělského rozpočtu a jeho podílu na celkovém evropském rozpočtu, takže my teď vyslechneme paní Laviu, našeho zpravodaje s velkou pozorností. Prosím, pane kolego, máte slovo. To solo di fai una piccola cor... Děkuji, pane předsedo. Jen vás malinko opravím. Tento systém včasného varování má co dělat pouze s prvním měsícem rozpočtu 2010. Údaje máme k dispozici pouze do konce ledna 2010, za to období tedy. V tomto velmi krátkém období proběhly zpětné platby členským státům v rozsahu 33,8 milionů eur. Kromě toho máme 438 milionů dodatečných prostředků, které slouží jako korektury související s mléčnými kvótami, ale dále zde máme ještě 305 milionů eur, které očekáváme, že ještě přibydou na těch zpětných platbách a ty budou mít konkrétní účel. To, co je zajímavé, je následující a k tomu chci také položit otázku komisi. Máme zde intervence a využívání prostředků, které byly součástí těch intervencí. E, byla to částka nižší než 75 milionů eur a to je tedy méně, než se zamýšlelo původně. Možná, že to v současné chvíli není tak úplně důležité. Máme k dispozici pouze údaje za jeden měsíc, ale jak to bude s celým tím obdobím, kdy jsme zažívali protesty zemědělců? Zemědělci protestovali, protože ceny jejich výrobků byly nízko pod produkčními náklady a to se týkalo obilí, mléčných produktů, eh, produktů z oblasti středozemí, olivový olej a další produkty. Jak je možné, že zde máme zbytkovou sumu, která nebyla využita pro intervence? Na jedné straně zde máme ceny, které jsou nižší než produkční náklady, ale na druhé straně jsou zde nevyužité prostředky. Chci se tedy zeptat komise, jak se to mohlo stát? A dále k těm přímým subvencím a využitím prostředků, které pro ně byly zamýšleny. Využití prostředků nám ukazuje, že šlo o více než 90 milionů eur. A já se chci zeptat, pramení to z toho, že v Řecku nebyly dostatečně vypláceny jednotkové prémie na základě toho, k čemu docházelo v té zemi. Došlo tam k určité blokaci výdajů v zemědělství a také blokaci prostředků pro zemědělce. Dále bych rád věděl něco více k intervencím na trhu a k tomu, proč ve chvíli, kdy jsou ceny tak nízké, nebyly použity všechny prostředky pro intervence a jak to vypadá s prostředky, které nebyly vyplaceny na přímé subvence. Týká se to konkrétně řeckých zemědělců, těm nebyly ty subvence vypláceny. A tito řečtí zemědělci v současné chvíli procházejí velmi obtížnou sociální a finanční situací. Děkuji. Kdo teď může zodpovědět za komisi na tyto závažné otázky? Je to DG rozpočet, DG Agri, ano, je to DG Agri, takže pan Agri má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručný. Omlouvám se, mohl byste se, prosím, představit. Jmenuji se Jec Mok a pracuji v rozpočtovém oddělení DG Agri. Co se týče otázky ohledně Řecka. V Řecku jsme měli problém v loňském roce s informačními systémy farmáři nebyli schopni eh, své eh, žádosti eh, elektronickou cestou poslat, tak jak to bylo naplánováno. A my jsme i z, důvod, z hlediska následné kontroly nechtěli vyplácet řekům, pokud by e, nebyla možnost kontrolovat e, ty e, žádosti. Teď ovšem Řecko zaplatilo, protože se kontrola provedla, všechno se to vlastně dokončilo a bylo to pouze dočasné odložení těch pladeb v Řecku. A teď, co se týče výdajů, trhu, tak tady je pravda eh, trošku pod eh, využitá částka 75 milionů z dvou důvodů. Je to především proto, že uptake byl dočasně trošičku pomalejší, než jak ho předvídali naše ukazatele, ukazatele ale musíme si uvědomit, že tady vlastně v loňském roce e, byla provedena e, část ve výši 96% celého programu a to e, samé očekáváme v letošním roce, takže dočasné spoždění ano, ale bude možno to ještě dorovnat. A sektor mléka nesmíme tady zapomínat na to, jak to vypadá s cenami mléka. Došlo k výrazné změně a pak vlastně byly vypláceny takzvané eh, exportní eh, platby typu export refunds. Děkuji, eh, zpravodaj. Žádné další poznámky? Výborně. Takže já vám děkuji. Nemáme na pořadu jednání ještě dalšího. Chci jenom připomenout, že se sejdeme 1. června a toho 1. června, to budeme mít velmi naplněný program. Dopoledne máme e, slyšení společně s Výborem pro rozpočtovou kontrolu a odpoledne 1. června máme společné jednání s delegacemi rozpočtových výborů národních parlamentů. A ten následující den, 2. června, budeme mít naše pravidelné zasedání. A tím končím naše dnešní jednání a okamžitě vyzývám koordinátory, aby se eh, zde schromáždili, abychom mohli začít a využít přítomnosti tlumočníků.